pardon, Oui, euh, bonjour. Euh. Takže krásný dobrý den, dámy a pánové. Začneme naše zasedání výboru pro kontrolu rozpočtu. Jak již víte, z programu máme na programu slyšení týkající se bojům proti podvodům a korupci. angličtině jste dostali 26. září 2012 program a máte ho ve složkách, které jste dostali pro tuto schůzi. Máte k dispozici více jazyků. Nebudu všechny jazyky jmenovat, ale očekávám, že si naleznete svůj respektivní jazyk abyste mohli poslouchat. Eh, toto zasedání bude přenášeno internetem na nejrůznější adresy. Prosím pěkně, uvědomte si, že po každé, když budete chtít pohovořit, zapněte si mikrofon a automaticky se přitom na vás zaměří kamera. Takže můžeme přejít rovnou k bodu slyšení. Rád bych vás informoval, že v rámci dnešního slyšení hm, vzhledem k zasedání 8. října mezi parlamentem a komisí Evropský komisař příslušný pro tento odbor. Pan Semeta představil současné i budoucí iniciativy komise a jeho projev též najdete ve složkách slyšení. Alors, je... Máme tady čtyři experty, kteří k nám dnes promluví, takže dám hned slovo panu Giovanni, Giovanovi Kesslerovi, generálnímu řediteli Evropského úřadu pro boj proti podvodům. Olaf, prosím pěkně, máte slovo. Thank you very much. Děkuji vám, dobré odpoledne a chtěl bych vám poděkovat za možnost účasti na vašem slyšení a také doufám, že budeme společně diskutovat o aktuální iniciativě, což je iniciativa komise, ale samozřejmě jsou to všechny instituce, včetně Evropského parlamentu. To znamená, že do toho do této iniciativy se zapojily všechny instituce. Mám 10 minut k dispozici a já e, mám tedy projev, který pravděpodobně vám již byl rozdán a nyní budu se zmíním o třech záležitostech a pak si můžeme spolu podiskutovat. Tři záležitosti jsou nejdůležitější v současné době pro nás a sice je to reforma 1073, což je nařízení o zřízení OLAFu a fungování OLAFu což se zdá, že nyní jsme na konci celé dlouhé cesty. A tato věc je pro nás, pro OLAF, mimořádně důležitá, ale obecně se to týká především boje proti podvodům a také korupci a špatnému chování v rámci institucí a také v boji <clears throat> proti korupci v, členským státu, v členských státech, ale týká se to především ochrany finančních zájmů EU. Za druhé, je to nedávná legislativní iniciativa komise, která byla předložena loňského července a ta se týká kriminálního postěhu podvodu a korupce v souvislosti s finančními zájmy EU. To je pro nás také velice důležité. A třetí bod je záležitost je úřad Evropského veřejného žalobce. Komise se tímto projektem nyní začala zabývat a předloží návrh e, nařízení v červnu příštího roku. To jsou tedy tyto tři mimořádně důležité body. Nyní se chci vyjádřit k těmto třem bodům 1073. Já vítám nedávná rozhodnutí tohoto výboru a tohoto parlamentu. Vím, že se nejedná o definitivní rozhodnutí a vím, že definitivní rozhodnutí padne bezproblémově poměrně brzy a bude také dobré, protože pak my budeme mít co nejdříve také jistotu. Nemusím vám vysvětlovat, čeho se to týká, protože vy jste hlavními aktéry této záležitosti. Já k tomu chci říci, že také samozřejmě toto nařízení bude také respektovat základní práva, ale já také doufám, že dojde ke větší spolupráci mezi členskými státy, protože zatím nemáme skutečný mechanismus pro tuto spolupráci. To je můj názor a také se domnívám, že tato iniciativa určitým postupům dá větší právní jistotu. Některým eh, tyto procesy již jsme zahájili z vlastní iniciativy a my doufáme, že toto nařízení jim poskytne větší pevnou půdu pod nohama. To znamená, že toto nařízení bude dobré pro OLAF, bude to také dobré pro vyšetřování podvodu, ale neočekávejte a já také neočekávám, že dojde k nějakým obrovským eh, změnám v účinnosti vyšetřování. Já bych spíše řekl možná naopak, protože je tady konkrétní vy, zřejmý nárůst kontrol, což je dobrá věc. Také dochází k velkému nárostu výkazů, které budeme muset všichni zpracovávat. To je také dobrá věc. Takže tato část naše, naší práce se zvětší. To, to znamená, že já také na to potřebuji mít zdroje. Potřebuji mít zdroje na zpracovávání výkazů a na různé schůze. Ovšem na druhé straně tady nedochází k žádnému zjednodušení. Obecně se diskutuje o tom, že OLAF jako ostatní služby komise takže bude sníženi jeho prace, pracovníci o 2% po dobu pěti let, takže my ztratíme eh, lidské zdroje a budeme muset také věnovat více pracovních sil na kontrolu a to povede k menšímu výčtu, k eh, počtu vyšetřování. I když jsme se snažili zjednodušit vyšetřovací postupy, ale také tady jsou jednotlivá, jednotlivé úpravy respektující základní práva. To znamená, že před ukončením případu musíme vždy vést také e, rozhovor s příslušnou osobou, která byla obviněna. Takže vyšetřování bude delší a to bude výsledek celé situace. Musím tady dodat ještě jeden údaj. V letošním roce budeme mít 30 procentní nárůst oznámení o podvodu V loňském roce to bylo 1046 informací, které jsme obdrželi o podvodech, ale některé informace nejsou odůvodněné, ale musíme se všemi zabývat. Bylo, byl to počet 1046 bylo to maximální historické číslo. A v letošním roce jsme dostali více než tisíc podání či oznámení a my jsme udělali takový odhad, že ke konci roku to bude více než 1300. My jednoduše nemůžeme tato oznámení strčit do šuplíku, musíme se jimi zabývat. To znamená, že máme větší nápad práce, máme méně lidských zdrojů a já jsem také eh, dostal hodně peněz na eh, materiální vybavení kanceláří víc než milion euro, ale nemohu tě tento milion naložit na lidské zdroje, přestože potom musím eh, dělat více kontrol. Takže jestliže mohu předpovídat účinnost Olafu v budoucích letech a jeho vyšetřování, tak zde bych to viděl spíše negativně. Uh, ale přesto je dobré, že nařízení 1073 bude schváleno, ale také musím vyslovit tato varování. E, prosím, minimálně mi nesnižujte rozpočet na lidské zdroje. Možná, že mi dokážete také vy jako poslanci pomoci. Jestliže já bych mohl využít peníze na to, abych mohl si minimálně zachovat stávající počet pracovníků. Takže tak já odhaduji dopad tohoto nařízení na vyšetřovací schopnosti OLAFu. A za druhé, to je legislativní iniciativa komise, o čem také jednal OLAF a další orgány a ta, toto, tato iniciativa se týká harmonizace trestně právních e, postupů a opatření v členských státech tak, aby se řešily otázky korupce a podvodu ve vztahu k finančními zájmy EU. Odůvodnění je jasné. My nemůžeme dále postupovat tak, že budeme mít příliš velké rozdíly při sankcionování či trestání e, pachatelů, protože tady se nejedná o vnitrostátní zájmy, to jsou naše společné evropské peníze a prostředky a proto musíme společně reagovat a společně o ně pečovat. Netýká se to pouze nemůžeme mít harmonizaci pouze to, že určitý případ e, se považuje za trestný čin ale to my bychom opravdu například nesprávně vedené výběrové řízení, řízení měli považovat za e, trestní čin, protože jestliže tady budou nadále existovat mezery, pak pachatele jich budou využívat. A pak tady máme ještě dodatečné doprovodné záležitosti. To jsou například lhuty, které jsou také v jednotlivých členských státech a právě tyto rozdíly využívají pachatele, kteří si potom vybírají legislativu a mohou si vybrat judikaturu, ale to my nemůžeme, ale oni tak postupují. To znamená, že nemůžeme si dovolit žádné černé díry a právě potřebujeme harmonizaci formou směrnice a já se domnívám, že také tady máme určitou koncepci stanovení minimální promlčecí lhůty. To je určitá nová věc, ale myslím si, že je to dobrá věc, kterou nutně potřebujeme. A já doufám, že v parlamentu a také v radě se nám vše podaří po, prosadit. A za třetí, to je otázka veřejného evropského žalobce, vy víte, že tento úřad je také definován e, smlouvou. Pan komisař Šemeta a paní Redingová oznámili, že komise v příštím roce předloží ta, takto laděný návrh. Nejpravděpodobněji to bude nařízení, nařízení a OLAF a generální ředitelství justice eh, spolu spolupracují a vlastně řídí, vedou tuto práci. Děláme předběžné rozbory, modelujeme určité situace. To se nedá rychle vysvětlit. To, co vám nyní mohu říci, je to, že za prvé doufám, že brzy mi sdělíte, že váš výbor a možná ještě další výbory v té předběžné fázi budeme o těchto záležitostech hovořit. To znamená, že budeme společně diskutovat o tomto projektu. My nyní v současné době vedeme předběžná setkání a předběžné konzultace v jednotlivých členských státech. Již jsme navštívili určitá hlavní města, tak eh, tento týden navštíme další členské státy. Jedná se o předběžnou výměnu názorů. A potom parlament bude mít pravomoci také se do této diskuse zapojit, až bude předložen formální návrh. Ale my vedeme neformální konzultace již nyní. Já se domnívám, že toto je to nejsprávnější skutečně dobré řešení. a zde se bude řešit spolupráce členských států s OLAFem, jaké výsled, jakých výsledků dosahuje OLAF a my nyní posíláme naše výsledky vyšetřování eh, jednotlivým národním žalobcům či státním zástupcům a oni musí zahájit celé šetření znovu. A ono například se jim chce toto šetření zacházet a nebo jsou zdrženliví a my tedy minimálně ztrácíme čas. A za druhé, já si nestěžuji, tady pouze to je monitorování situace. My provádíme administrativní šetření, vyšetřování. To znamená, že my nemáme přístup například informacím o bankovních účtech. Jak já mohu vyšetřovat korupci či pod vody, jestliže nemám přístup k účtům. My zapojujeme pak členské státy, ale jde to velice pomalu. Evropský veřejný žalobce překoná všechny tyto záležitosti a Ovšem nedojde ke ztrátě suverenity členských států, protože jeden z modelů, který zvažujeme, je to, že úřad se bude skládat z jednoho ústředního úřadu a potom žalobců z národních států. To znamená, že to bude síť eh, státních eh, eh, zástupců v jednotlivých zemí, kteří budou spolupracovat. A proč toto potřebujeme? Já jsem měl možnost o tom krátce hovořit ve výboru Krym. tyto eh, podvody nebo tento formor podvodu jako podvody a korupce, to jsou vlastně přes národ, nadnárodní či přes národní trestné členy. A jestliže je budeme řešit pouze tak, jak to děláme nyní e, na vnitrostátní úrovni pomocí národních prostředků, tak jak se to děje do posud, již od 19. století. My se nadále chováme tak, jako v 19. století. To znamená, že sice komise se do toho také zapojuje. To je jako když máte staré auto, které se má velice líbí, už je mu 50 let a vy ho pořád modernizujete. Ale je to auto staré 50 let. Tak tak se nyní chováme v tomto eh, druhu trestných členů. Ale řešit něco, co se dramaticky změnilo, a to znamená, že tyto trestné činy nyní již nejsou národní, ale jsou nadnárodní, pak je také tak musíme řešit. Na to vám dám také příklad. Eh, například Bull harský případ, který byl také v novinách. A myslím si, že tímto případem jste se také zabývali na tomto výboru. šetření Olafu se týkalo padělaných faktur, které používali někteří bulharští podnikatele. My jsme to objevili, ale kdo eh, vydával tyto faktury. Byla to německá, byl to německý podnik. To znamená systém z 19. století a my jsme oslovili dvě prokuratury, tedy v Bulharsku a v Německu. Jednoduše, protože to bylo vlastně národní úroveň. A potom důkazy jsou stejné a potom ten trestný čin je stejný. To byl jeden trestný čin, který spáchali dva lidi ale potom se rozběhly dva procesy v jednotlivých zemích, ale také dospělo se k dvěma různým výsledkům. A bylo to správné? Ne, to není správné, někdo udělal chybu, ale tyto výsledky vydáme, dejme tomu, každý měsíc, každé dva měsíce. A v některých případech máme korupci v jedné zemi, ale potom peníze byly převedeny do třetí země a potom šly do čtvrté země a potom šly do páté země a tam e, jsou ty peníze na účtu, ale tam se například netrestá trestný čin prání špinavých peněz. A kde jsou tedy soudy a postupy a kde je žalobce. My často vidíme tuto trestnou činnost ale oni na národní úrovni vidí pouze pohyb peněz, kterému nerozumí. Ale my máme tady tr- přes nadnárodní trestné činy, ale ty nedokážeme potom řešit na národní úrovni. A potom vlastně, jestliže to chtějí národní orgány řešit, pak se musí obrátit na další členský stát a nemají oni e, právní pravomoce, nebo dochází potom také ke konfliktům e, soudních pravomocí. To znamená, že úřad Evropského veřejného žalobce je onou jasnou odpovědí. Myslím si, že to je opravdu odpověď reakce, kterou naléhavě potřebujeme. Jde o to, abychom takto řešili například také pašování. Pašování které se děje na různých hranicích. Například Poláci ho musí řešit. Ale potom, jestliže e, jde o to, že to přichází z Litvy přes Polsko a potom to jde do Německa, to je to, toto pašované zboží a je velice složité řešit tyto nadnárodní případy fragmentovanými národními soudními prostředky. Úřad Evropského veřejného žalobce bude zde tou správnou odpovědí spole, společné zájmy, společné trestné činy a společná odpověď. Já bych řekl, že jsem hovořil nyní až příliš dlouho, ale jsem ochoten reagovat na vaše připomínky a také vítám, uvítám, jestliže vy či Evropský parlament nás požádá, abychom se dále touto otázkou zabývali. Děkuji vám. Merci beaucoup, monsieur Giovanni. Děkuji mnohokrát, pane Kesslere. A můžeme přejít rovnou přednášce paní Jany Mitrmajerové, vedoucí bruselské kanceláře Transparency International, eh, která nám představí pohled z vnější perspektivy na nedávné iniciativy komise. Prosím, máte slovo. A oui, si Jistě, prosím, posaďte se tady. alla tribuna. Euh, Takže paní Jano Mitomerová, máte slovo. Thank you very much for the introduction. Děkuji vám za úvod. Děkuji také za to, že jste pozvali Transparency International, abychom tady pohovořili. My velice vítáme příležitost eh, seznámit vás s vnějším pohledem na věc, s pohledem eh, občanské společnosti na reformy, které Evropská komise iniciuje. A domnívám se, že oceňujeme tuto iniciativu zvlášť proto, že e, je tady připravený nový návrh boje s podvody a domníváme se, že to je pozitivní krok. E, dále v příštím roce by měla být e, zveřejněna společná zpráva boje proti korupci, která se soustředuje také na Eh, problematiku veřejných zakázek, především se zaměřením na eh, vydávání evropských prostředků na národní úrovni. Eh, někteří politici nyní opravdu mají zájem vytvořit úřad Evropského veřejného žálobce s možností zabavení výnosu z trestné činnosti. To považujeme za velice pozitivní Eh, krok pro ochranu evropských prostředků proti eh, podvodům a korupci. Ovšem, o co jde? Nebo mm, když se podíváme na ochranu evropských prostředků, my to tedy sledujeme s velikým zájmem a konstatujeme, že e, předložené iniciativy se zabývají právním rámcem, zabývají se e, stíháním, vyšetřováním, sankcemi, vymáháním e, zneužitých prostředků, ale stále ještě problém s transparentností, s monitorováním a a s výkazy e, a informováním. To je veliký problém, protože my cítíme, že ty iniciativy pokrývají některé aspekty, ale ne všechny. A je opravdu potřeba ještě nové iniciativy pro větší ochranu evropských peněz. Takže nyní půjdeme do podrobností, co víc by se dalo udělat. Čili nejprve transparentnost. Mnoho eh, nevládních organizací, nejenom Transparency International, opakovaně volá po jednotném komplexním systému online, kde všichni příjemci evropských prostředků byli publikováni, ne ten fragmentovaný systém na různých eh, webových stránkách, které provozují členské státy, ale prostě jednotný systém, kde budou informace k dispozici, podle našeho názoru prostě není žádný důvod pro fragmentaci těchto informací. Měly by to být jedny webové stránky s rozpočtem, s jasnými údaji, jaké prostředky mají být vydány a komu jsou přiděleny. Například co se týče společné zemědělské politiky nebo strukturálních fondů pro příští období, nic není naplánováno v oblasti centralizované databáze, která by publikovala tyto informace ani v jednotlivých odvětvích, ani v celém systému. Čili máme nadále velké obavy, že ta fragmentace nepomůže k monitorování prostředků ani k ujasnění představy, kam prostředky tečou. A E, tím pádem to vlastně bude brzdit ochranu těch prostředků. Ale abych e, jenom nekritizovala 80% prostředků, které utratí členské státy e, to je jedna věc, ale my se věnujeme také prostředkům, které vydávají přímo evropské instituce. Mm, my jsme, máme 8 Index, kde je patrné, že evropské prostředky které jdou například do rozvojových zemí a e, jinam, tedy mimo Evropskou unii, musí být transparentně obhospodařovány. Totež se týká kandidátských zemí. A tady to taky zase z hlediska transparentnosti není slavné a je nutně potřeba přijmout nějaké kroky pro to, aby se tento nedostatek odboural. Abych to shrnula, je potřeba, a to opakuji znovu a nahlas, tak abyste to všichni slyšeli, je potřeba jedny evropské webové stránky, kde budou uvedeni všichni příjemci pro prostředků z evropského rozpočtu. Od té doby, co jsem v Bruselu, opakujeme tento požadovek a zatím nedošlo k žádnému posunu. To šlo k posunu v tom smyslu, že některé členské státy zvýšily transparentnost svých vlastních příjemců, ale nic eh, se nezměnilo na té centrální úrovni. A nyní, co nám v současné době hodně chybí, je eh, výkaznictví nebo eh, reporting. Jak to zaznamenala Evropská komise, je to problematické, protože systém Výkaznictví v jednotlivých zemích se hodně liší a počty případů, o kterých členské státy Evropskou unii informují, je velmi nízký. Podle našeho názoru, že neexistují vhodné kanály pro uh, informování o případech korupce, uh, neexistují um, mechanismy výkaznictví, ať už z, ze strany členských států nebo o občanské společnosti, například občanská centra, kde by si mohli občané třeba stěžovat nebo nahlašovat případy korupce. A tohle není dostatečně propojené s tím takzvaným EILEXem. Já jsem mm, přesvědčená, že existují různé iniciativy. Dále potom Ehm, další problém brání občanům v informování o případech, co se týče třeba veřejných zakázek na evropské úrovni směrnice o veřejných zakázkách je projednávaná a tyto otázky by se tam snadno daly zahrnout v nadcházejících měsících, kdy má být tedy projednaná a, a přijatá evropskými institucemi. Dále pak tady máme souvislost mezi institucemi a OLAFem, jak ehm, hovořil pan Kessler o reformě OLAFu a jejich důsledcích. My bychom k tomu rádi řekli, že jeden z pozitivních aspektů reformy OLAFu je, že se plánuje, že bude existovat, nebo že se posílí vazba mezi OLAFem a členskými státy, ale jsem zvědavá tedy, jak to bude vypadat v následujících měsících nebo letech. Rozhodně to doporučujeme. A rada to taky doporučila, jak uvidíte tady na tom slajdu. Potřebujeme ochranu informátorů, potřebujeme, aby veřejné zakázky odrážely ochranu veřejných prostředků a potřebujeme, aby občanská společnost byla zapojená do tohoto procesu, spíš než aby se to drželo pouze na institucionální úrovni. No a poslední, o čem bych tady chtěla hovořit, je stíhání a vyšetřování, eh, které také není dostatečným způsobem reflektováno v té stávající iniciativě. Přáli bychom si, aby eh, vznikl úřad Evropského veřejného žalobce, protože už eh, dlouho je patrné, že ovšem není dostatečná politická vůle pro vytvoření tohoto úřadu a ve spolupráci s OLAFem eh, by pak bylo možno řešit přeshraniční případy korupce a podvodů a eh, prostřednictvím regionálních eh, kapacit trestního stíhání. To by bylo velice důležité a užitečné a to bychom si přáli. Máme také obavy z toho, co říkal pan Kessler o tom, že dostanou více práce a méně prostředků eh, pro pracovníky, to by taky chtělo asi řešit, protože jestliže toto by mělo být jedním z důsledků eh, reformy OLAFu, tak by možná bylo dobré se na to ještě podívat. A abych to tedy zase shrnula, tento bod, je nutně potřeba vytvořit úřad Evropského veřejného žalobce a ty reformy skutečně aplikovat, protože existuje mnoho reform, ale členské státy je pak třeba nerealizují, neaplikují. A úplně na závěr je to taková výzva na to, aby občané, investigativní novináři a podobně byli zapojeni do této práce, aby pro ně vznikly kanály, které jim umožní zapojit se a aby mohla být zlepšená transparentnost a monitorování boje s korupcí eh, v souvislosti s evropskými fondy. Děkuji. Merci beaucoup, merci. Děkuji mnohokrát, <laughs> paní Mittermajerová. Eh, A nyní dám slovo zpravodaji, který byl iniciatorem tohoto slyšení, pan John Jens Geyer. byla to vlastně iniciativa jeho politické skupiny socialistů Takže nyní dám slovo panu Gajerovi, kdo, který nám přednese eh, svůj pohled na celou záležitost. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych byl samozřejmě přivítal, kdybyste mi býval udělali slovo na začátku slyšení, pak bych to mohl eh, celé zařadit do kontextu práce našeho výboru, ale asi jste měl důležité důvody, proč jste to neudělal. Nebudu to tedy nyní činit, protože eh, by se to nehodilo do souvislosti mm, tohoto slyšení, ale využiji příležitosti, abych eh, okomentoval to, co řekli naši experti. Pane Kesslere, pane generální řediteli, Vnímal jsem, že jste nám prostě jaksi lichotivě chtěl řekl, že jeden z formulovaných cílů našeho výboru pro kontrolu rozpočtu je dát k dispozici více personálu pro vyšetřování a jakoby my jsme se z toho odpojili tím, že jsme vám naložili na bedra další požadavky na um, sepisování zpráv, které má OLAF dělat a že asi tedy vám způsobujeme práce na nesprávném místě. Ale eh, politická účinnost OLAFu musí být zvýšena. My to samozřejmě nečiníme proto, že bychom se tady tak strašně nudili a potřebovali další papíry na stůl. My to děláme proto, aby eh, průraznost eh, vyšetřování OLAFu eh, prokázala trvalou udržitelnost. Také jsem zaregistroval, že si slibujete hodně od, Evrops, od zřízení kanceláře Evropského veřejného žalobce. To my činíme také. A proto je také toto slyšení jedním z předpokladů přípravných prací, protože bychom samozřejmě rádi slyšeli, jaké problémy je třeba přímo řešit a jak to z vašeho pohledu můžeme učinit co nejlépe. Eh, vy jste udal velice eh, rázné příklady pro to, kde by se ztratilo minimálně času když se podívám na vaše požadavky, co by měly tady zpracovat jednotlivé členské státy, kdyby už tam ve, v jednotlivých eh, státech nedokázal, nedocházelo k vyšetřování, protože, jak jste řekl, někde se to táhne příliš, to vnitrostátní vyšetřování. A to je přesně bod, o který se jde mně. Kdybyste nám tedy velice přesně mohl říci, Jaké kompetence byste si představoval u kanceláře Evropského veřejného žalobce? Pak bude úlohou Evropského parlamentu a tohoto výboru snažit se z toho prosadit co nejvíce. E, také jsme slyšeli, zaznamenali jsme to vaši informace, že nemáte přístup k kontům a tudíž máte stížené vyšetřování. Ale kdybyste nám mohl dát i další informace o tom, co by tato kancelář Evropského veřejného žalobce měla dělat, pak by to bylo nápomocné pro naše další práci. A paní Mittermajerové bych rád řekl, ano, eh, ten apel váš týkající se zřízení eh, jednotné webové stránky, toho se určitě chopíme. I my jsme nespokojeni s tím, že je tady taková fragmentovaná informace, protože to musí každý složitě dohledávat. A Jednáli se o to, že třeba více subjektů v několika zemích dostalo, evropský, dostalo evropské prostředky, může to být velice nepřehledné. Takže to jistě není uspokojivá situace. Taky jsem si ještě extra poznamenal spolupráci jednotlivých členských států. Pakliže stejnou otázkou, kterou jsem teď dal panu Kesslerovi, a tedy co by podle vašeho názoru měla činit kancelář Evropského veřejného žalobce, pro účinný boj proti podvodům a korupci. Jistě byste to mohla poněkud eh, svobodněji formulovat než pan generální ředitel, který samozřejmě mm, šéfuje nezávislému úřadu, ale je napojen do politického dění tady. Čili by mě zajímalo, jak vy vidíte tyto požadavky z nějšku. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát panu Gajerovi. podstatě bylo technickou chybou, že jste na začátku slyšení nemohl hovořit a absolutně to nebyl žádný záměr či zlá vůle z mé strany, takže bych se za to rád nyní omluvil. A nyní bych rád zahájil diskusi. A jako první se přihlásila paní Gresle. Prosím pěkně. Děkuji vám. Myšlenka, pana Gajera k tomuto tématu se mi velice líbí, protože komise před letními prázdninami předložila návrh tohoto nařízení, které já považuji za průkopnické. Já to považuji za zlepšení situace, s níž se tady potýkáme již celá desetiletí, ale vlastně s ní nic nemůžeme si počít, eh, protože jsme dostali celou řadu eh, měli, byli jsme konfrontováni s celou řadou trestných činů a vůbec jsme nemohli prostě předtím evropské peníze chránit. Proto já považuji tento návrh za milník v evropské politice a samozřejmě už teď se můžeme předem těšit za konfrontaci s členskými státy a s radou. A to bude pěkně tvrdé, to vidíme už teď, když vidíme, že rada se pokouší už teď blokovat různé věci, aby nedošlo přesně k tomu, co chceme. Milé, milí kolegové, my jsme eh, vlastně eh, strašně mm, zbabělí. Eh, postupujeme příliš měkce kdybychom to skutečně mysleli vážně s ochranou veřejných peněz v Evropské unii, tak bychom to přesně tak udělali a viděli bychom, že členské státy by museli postupovat také velice rychle ve věcech, na které upozorňujeme již celá léta. V posledním zprávě OLAFu z roku 2011 se poprvé objevila čísla, jak jednotlivé justiční orgány postupují v případech OLAFu máme justiční úřady, kde máme 0% do posud realizováno například na Maltě, v Litvě, v Lotyšsku. Týká se to také Kypru, tam je tady jeden případ, Slovinsko dva případy, ale máme tady i jiné případy. Mm, případy, kdy justiční orgány již přesadili, eh, promiňte, implementovali 10% Maďarsko nebo po 40% jako Bulharsko, 20% Polsko, 42% Portugalsko. No, tak už snad by to mohlo být přes 50%. Když se podíváme na 640% k této statistice, k tomu já tedy ještě na jedné místě vznesu svou otázku. Pane generální řediteli, já se nedomnívám, stejně jako vy, že v novém nařízení o OLAFu stojí věci, které nic nepřinesou. Uvidíte, že každoroční setkávání s radou týkající se boje proti korupci bude velikým krokem ku předu v boji proti korupci. Dovolte mi, prosím, abych to řekla, vy jste relativně nový eh, v Bruselu, ale kdo nás zná a kdo ví, jak vyjednáváme s radou, jak jsme schopni vyjednávat s radou, tak ví, že když je něco možné, tak z toho také něco uděláme. Jsem si naprosto jistá, že v prvním roce lidi z rady budou sedět a budou říkat, no, nic moc to není, ale něco z toho snad bude, ale když příští rok předneseme to tež, nedomnívám se, že přijde stejná odpověď a nejpozději za tři roky se něco změní. A rada to taky ví, že to tak bude. E, proto Rada se pokoušela, aby nám nedala tyto možnosti e, prostřednictvím nového nařízení OLAFu. Já si myslím, že nazrala doba a proto já na vašem místě bych vůbec nebyla tak pesimistická, že toto nařízení nic nepřinese. Já když se podívám na ten časový sled při eh, eh, ustavování eh, této kanceláře Evropského veřejného žalobce, budeme potřebovat příliš mnoho času abych řekla tak 8 let možná, když se podíváme na to, kdo se toho chopí, bude muset být, mít velkou výdrž. A přitom, co to je 8 let? Nic. Eh, musíme teď pracovat s reformou OLAFu a musíme pracovat s tím, co máme teď a musíme to také implementovat co možná nejlépe a proto si myslím, že to je příkaz dne. Proto bych také něco řekla k vaší kritice, že tady považujeme příliš mnoho, požadujeme příliš mnoho výkaznictví. V OLAFu se totiž děje taky hodně chyb a my jsme se pokoušeli zpracovávat celou řadu chyb. Bylo tam například, a proto bylo velmi nápomocné asi deset rozsudků Evropského soudního dvora. A e, doposud zatím nebyl ani jeden generální ředitel Olafu přinucen odejít, což tedy na základě toho velkého počtu rozsudků není tak úplně jasné a proto si myslím, že některé chyby nelze ignorovat. Samozřejmě v určitých eh, případech je těžké něco realizovat. Považujete-li něco za příliš obtížné, musíte se přihlásit o slovo ale já jako zpravodajka nepovažuji za fér to, co jste řekl, protože já se domnívám, že návrh na řízení, který máme na stole, je naopak velice dobrý. Přinese transparentnost a také věrohodnost pro fungování tohoto úřadu. A v té době, za celou tu dobu, kdy já působím jako poslankyně a kterou se zaobírám touto problematikou, a to je více než 8 let, Myslím si, že každý pozměňovací návrh byl s, úřadem doho- s vaším úřadem dohadován nebo že by tady bylo, byla situace taková, že se pokoušeli někteří tvrdohlavě prosadit svůj názor, tak to nebylo. Vždycky jsme velice zevrubně diskutovali s Olafem až do posledního detailu. Já se chci zeptat, za prvé se chci zeptat pana generálního ředitele, který nám uvedl ten případ eh, korupce, eh, promiňte, podvodu mezi Bulharskem a Německem. Mě by tady za jímalo, jaké byly ty rozdílné rozsudky, jaký byl rozsudek v Německu, jaký v Bulharsku a mě, já to nevím a skutečně mě to velice zajímá. A potom k číslům, které jste uvedl. Vy jste řekl, že jste dostali více oznámení, ale není to tak, že v roce 2011 poklesl počet oznámení. Když se podíváme eh, na vaši zprávu z července, tam na straně 3 nebo 4 je napsáno, že počet oznámení se o 30 až 40 snížil. To znamená, teď tady došlo k normalizaci. Ne, že by se vám navýšila práce, ale spíše se to znormalizovalo, ať už se tedy stalo v roce 2011 cokoliv, ale tady byl naopak pokles pokles eh, podávaných oznámení. A teď bych se ráda zeptala paní Metemajerové, máte naprostou pravdu v tom, že ti, kteří dostávají příspěvky, jsou poměrně nepřehlední, ale máte pravdu v tom, že první zveřejnění příjmu subvencí eh, bylo realizováno teprve v roce 2007. Eh, můžeme si samozřejmě na tom vylamovat zuby, eh, když se snažíme o zřízení té jednotné webové stránky. My jsme to skutečně požadovali, tematizovali jsme to. Asi se také jedná o otázku právní závaznosti v tom celém, když vidíme, jak se k tomu staví jednotlivé členské státy. Ale Jistě je potřeba dělat analýzy. My jsme sice všude založili určité takzvané hřbitovy údajů, ale také bychom rádi situaci zlepšili. Možná, že byste měla nějaký nápad, jak bychom to mohli udělat. A otázka, kterou již přednesl Hans Geier. Ještě jedna otázka na pana generálního ředitele. A to se týká spolupráce s členskými státy. Jak můžeme pomoci my, aby skutečně došlo k této spolupráci a aby státy zlepšily informování OLAFu, co se týče poskytování informací a údajů. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji, paní Gressler. A nyní dám slovo panu Cornelisi de Jungovi. Děkuji, voorzitter. En ook Děkuji, pane předsedo. Já taky chci poděkovat oběma řečníkům, kteří dnes vystoupili. Mm, hovořil jsem neformálně s komisí a my tady máme návrh směrnice od komise, aby došlo k určité harmonizaci trestního práva. Kromě toho budeme projednávat nový návrh o evropském veřejném žalobci svým způsobem mám pocit, že tady se překrývá příliš mnoho věcí a situace je ne- nezřetelná. Evropský žalobce to je politická záležitost, zatímco směrnice je spíše právně technická. A to trochu vyvolává zmatek. Čili my, rozpočtový výbor, eh, kontrolní výbor, budeme muset oba tyto nástroje oddělit. Nejprve směrnice – v radě proběhla eh, dlouhá diskuze o právním základu, to znamená 325 eh, smlouvy o fungování Evropské unie, eh, zatímco jiný článek se zabývá otázkou trestního práva, článek 380, a přesto byl tedy zvolen jiný, tedy 53 Eh, čtvrtý odstavec, prý protože to je eh, lex specialis. Já bych uvažoval eh, opačně. To znamená, že prováděcí otázky by měl řešit spíš článek 83 a ne naopak. Zajímalo by mě, co si o tom myslí Olaf. Dejme tomu, že členský stát aplikuje ten váš text dochází k trestním činům, podvodům v souvislosti s evropskými fondy a dotace, které, jsou některé dotace, které jsou spolufinancovány Evropskou unii a členským státem. A e, co bude tedy spadat pod tuto legislativu? To znamená čistě jenom evropské prostředky nebo ty půl na půl třeba národní s e, evropskými? My počítáme s tím, že tento typ eh, legislativy by se měl týkat obou typů dotací. Nebo proč se komise eh, omezuje pouze na zájmy Unie a přitom při aplikaci potom dochází jaksi ke stejnému užití nebo zneužití i národních prostředků. Ať už jsou to peníze členského státu nebo z Unie, prostě je potřeba to nahlížet globálně. A já si myslím, že členské státy se také musí věnovat to, tomu globálnímu přístupu. To znamená, jak Unie, tak členské státy se budou muset dohodnout. Co se týče minimálních sankcí a promlčení, promlčecích lhůt, Tento návrh počítá s celou řadou ustanovení, a já to plně chápu, že někdy je promlčecí lhůta odlišná v některých zemích, nebo v jedné zemi je to považováno jako trestný čin takového typu a jinde zase jiného typu. Já si myslím, že hlavně se musí sjednotit promlčecí lhuty, ale v trestním právu se musíme věnovat tomu, a to je naprosto revoluční, protože to je poprvé v historii evropské legislativy, že máme takové, takováto ustanovení v oblasti trestné. Nevím, jestli máme mít jeden e, návrh a nevím, jestli bychom neměli nejprve předběžně diskutovat s radou o tom, zda chceme pracovat s principem minimálních sankcí. Já neříkám, že jsme proti ale měli bychom o tom diskutovat. A pokud o tom budeme hovořit pouze v souvislosti s tímto návrhem, tak to nestačí. A paní Mittimajer, taky bych se vás chtěl zeptat na jednu věc. Já jsem vás vyslechl a zajímalo by mě, jak ten nástroj, který chcete vytvořit, eh, bude skloubený s mezinárodním právem. Myslím si, že se budete muset věnovat aplikaci toho vašeho nástroje v rámci mezinárodního práva daleko důkladněji. Já to nedokážu posoudit, ale vím, že členské státy i Unie mají určité povinnosti z tohoto pohledu. A ještě jedna poznámka hledně Olafu. Minulý týden proběhla velice bouřlivá diskuze. Já jsem tehdy nechtěl Olafu házet klacky pod nohy. A e, Olaf e, se zabýval zkoumáním optimálního využití prostředků, e, evropských prostředků prostřednictvím programu Herkules. Já si myslím, že pokud se nenajdou efektivnější způsoby vyšetřování, než má OLAF, jestliže nenajdeme ani tady v tomto bodě žádný výsledek, tak jak si můžeme jak si dovolit jít dál a dohodnout, snažit se dohodnout na specifičtějších věcech. Čili měli bychom se maximálně snažit o efektivní využití prostředků e, alokovaných pro OLAF. A nyní, co se týče Evropského veřejného žalobce. Uvidíme, jak bude vypadat návrh komise. Ono to by bylo příliš lehké říkat, že to je jako spásné řešení. Těch modelů může být několik. Evropský veřejný žalobce prostřednictvím národních žalobců bude eh, tedy muset využívat jejich podporu a já nevím, jestli je to podpora. Eh, jestliže chcete, chcete mít nějakou evropské FBI, dobře, ale pokud by docházelo k povinné spolupráci s členskými státy, a podobně, tak je otázka, jestli se dá říci, že to je to spásné řešení, protože všechno bude záviset na tom, jaká bude konfigurace toho úřadu veřejného žalobce. Národní veřejní žalobce jsou proti zřízení Evropského veřejného žalobce, takže já nevím. Proč je to nezajímá? Například OLAF má zájem, eh, řada institucí má zájem, ale národní eh, žalobci ne. Merci. Uh... Děkuji mnohokrát a nyní dám slovo panu Kila Kakisovi. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych se chtěl omluvit za to, že jsem přišel pozdě, protože jsem stínovým zpravodajem v Ekonu. Já vítám tuto důležitou iniciativu a na začátku bych chtěl říci, že podvody a korupce jsou daleko rozšířenější, než si vůbec dokážeme představit. A to je věc, kterou si musíme uvědomit obecně a také v hospodářské politice. Nemůžeme hovořit o fiskální unii, jestliže se s finančními prostředky zachází v jednotlivých členských státech zcela rozdílně a rozporně. Potřebujeme také antikorupční unii, jestliže to bude vůbec někdy fungovat. My o transparentnosti Transparency International a jejich zpráv o podplácení také veřejných činitelů také byly udělány různé průzkumy veřejného mínění po celém světě a také v členských státech EU. A tyto průzkumy se ptají lidí, zdali znají podplácení veřejných činitelů a zdali to také někdy udělali. A je celá řada regionů, kdy opravdu dochází k širokému podplácení veřejných činitelů. A jasné je, že když se podplácí celní orgány v určité zemi, potom se to také dotýká finančních zájmů EU. Nemyslím si, že by někdo očekával, že někdo, kdo vezme úplatek, tak že když se bude mít i jiný názor, když se jedná o eh, daňové peníze tedy v rámci národních států anebo o evropské peníze. Samozřejmě, jestliže se bude jednat o evropské peníze, pak je také rád strčí do kapsy. Já bych rád, kdyby nám Transparency International řekla něco více o průzkumech veřejného mínění, proto protože to je skutečně skutečná korupce. To je malá korupce a a právě proto lidé o ní zcela otevřeně hovoří. A to by mě tedy velice zajímalo a zajímalo by mě taky, zdali tyto úplatky někdy dává Transparence International eh, do eh, kontaktu například také s evropskými penězi, anebo zdali mají metody, jak měřit podvody na evropských prostředcích, protože my pouze náhodně chytíme určité ryby v rámci korupce, protože naše sítě jsou tak neefektivní, takže jenom někdy do nich ryba zabloudí. A nyní otázka na pana Kesslera, která je velice důležitá kolik vyšetřování Olafu probíhá z jeho vlastní iniciativy a kolik vyšetřování OLIAV dělá na základě oznámení ze strany informátorů, protože my, když říkáme, že 90 vyšetřování se odehrává na základě oznámení, pak to znamená, že jestliže máte korupční systém, skorumpovaný systém, který zavírá lidem ústa, pak potřebujete skutečně evropské intervence. Takže jestliže bychom zde působili z vlastní iniciativy, pak Olaf by se minimálně z 50 procent mohl zaměřit na určité oblasti, eh, ze kterých žádná oznámení nepřicházejí. A z politického hlediska je to mimořádně důležité, protože jich východ na severu všude jsou lidé pod tlakem, buď to kvůli velkým úsporným balíčkům, anebo také kvůli tomu, že musí platit peníze jiným státům. A lidé se zde v této oblasti velice citliví a já se domnívám, že nyní boj proti podvodům spojuje evropské občany více než v minulosti a my musíme být odvážnější než v minulosti a my bychom neměli pouze hovořit o úřadu evropského veřejného žalobce o OLAFu, a o tom, že tyto orgány se stanou takzvanou evropskou FBI, protože americká FBI velice úspěšně vymítila korupci a také bojovala proti organizovanému zločinu v posledních 90 letech. My o tom musíme minimálně diskutovat, protože ve skutečnosti opravdu jsme zklamali a selhali. A já bych také rád si vyslechl diskusi o zprávách OECD o podplácení cizích veřejných činitelů, protože když si tyto zprávy přečtete, tak dokonce v dobře fungujících justičních systémech a zemích, tak tam dochází k velkému podplácení veřejných činitelů v jiných e, státech EU a jde z toho v podstatě vyklouznou jenom tak, že jim je varovně poklepáno na rameno. Ale ve skutečnosti toto podplácení také ničí snahy v zemích, kde jsou lidé podpláceni, tedy snahy o boj proti korupci. Protože když země, které mají lepší výsledky v boji proti korupci a nejsou aktivní, tak jak můžete očekávat určitý pokrok v zemích, kde dochází k organizované korupci a také k organizované trestné činnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát a nyní dám slovo panu Pólovi Rubíkovi a potom paní Amelie Andersdotter. Pane Rubiku. Děkuji vám srdečně. Mě v této ostáce zajímá, jakou prevenci můžeme dělat, neboť legislativa předpokládá například obrácení důkazního břemene pro DPH a bylo by také velice dobré toto používat. Ale například ve Spojených Emirátech máme nyní bezcelní zóny, kde se mohou provádět zcela bezcelně různé činnosti. Má to také dopady na kontrolu podvodu a jak se v této oblasti postupuje? Děkuji, paní Amelie Anderson. Um, uh, Nejdříve bych chtěla poděkovat paní Meteor za její prezentaci a my podporujeme boj proti pro, eh, podvodu a já bych se také chtěla zeptat Olafu v souvislosti s kontrabantem. To se týká především tabáku. My víme od eh, ženevské organizace, že standardně se stále více e, pašují alkoholické nápoje a také tabák. A my se zaměřujeme především na tabák a také, také tady se zabýváme padělými e, cigora, cigaretami a potom e, se tady navrhovalo aby tady eh, se spíše jsme se zaměřili na kampaň proti padělaným cigaretám na místo proti pašování cigaret. Já se domnívám, že toto je spíše operativní záležitost a mě by zajímalo, jak vnímá potom také eh, Olaf eh, všechno různé tedy míchání těchto záležitostí, kdy se zaměňuje například pašování s paděláním a tak dále. Dziękuję bardzo. Oh, euh, mm, Děkuji. Takže poprosím pana Kesslera, aby odpověděl na otázky, které mu byly položeny, podobně jako paní Mittelmeier. První otázka, pane Kesslere, byla tato. Byla to otázka, kterou položil zpravodaj Jaké budou podle vašeho názoru kompetence toho úřadu Evropského veřejného žalobce? Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem za otázky. Ano, takže nejprve se týče úřadu Evropského veřejného žalobce. Já, mám, já jsem měl 10 minut na svoje vystoupení a zabral jsem 20, takže se omlouvám a buď odpuste mi, jestliže tuto um, významnou otázku EPO, tedy toho evropského žalobce, ehm, nestihnu vysvětlit během tří minut. Ono by si to asi zasloužilo samostatné setkání a Možná někteří budou zklamaní i tak. Dobrá, takže pravomoci. Zatím nebylo rozhodnuto, zatím se nacházíme v předběžné fázi, nicméně velice pravděpodobně, nebo skoro jistě, aspoň tak, jak to vyplývá ze smlouvy, bude se to týkat trestné činnosti e, zaměřené proti evropským e, nebo finančním zájmům Evropské unie. Ovšem, je otázka, jestli to bude jaksi v mezích stávající pravomocí OLAFu a podobné trestné činnosti, anebo jestli to bude podle té směrnice, o které jsme zatím hovořili, o aproximaci a harmonizaci sankcí uvnitř Evropské unie. což je návrh, který komise předložila v červenci. Jak víte, smlouva také hovoří o druhé fázi, když se všechny členské státy shodnou, potom bude možné dát tedy další pravomoci tomuto úřadu, ale zatím je to první fáze, kdy EPO se omezí tedy na trestnou činnost, která souvisí s finančními zájmy Evropské unie. To znamená boj s korupcí, podlovnictvím a e, zneužíváním prostředků nebo nekrácení příjmu. Potud zatím ten návrh, ale nic nebrání dalším krokům. A souhlasím s těmi, kteří já tedy teď se omlouvám, že vás nevyjmenuji osobně, protože se mi tady ty otázky trošku pomíchaly. A který model? Ano, ten model bude zásadní, nicméně EPO to není jenom jméno. My taky na základě setkání s národními orgány a a s eh, generálním žalob, všichni generální eh, státní zástupci eh, se setkali v červnu na toto téma. Tady proběhla celá řada schůzí se státními zástupci členských zemí jednotlivě i společně. Já nejsem tak pesimistický jako pan de Jong. Já se domnívám, že jak si státní zástupci národní tedy nejsou zase tak nepříznivě naladění vůči tomu. A um, je to jakýsi mix centrálního úřadu a, na, a, a národních úřadů pro stíhání těchto trestné činnosti podvodů a podobně, které budou fungovat jako síť. Oni budou nadále jaksi podléhat místním státním zástupcům, úřadům státních zástupců, ale pokud budou jednat v souvislosti s touto konkrétní trestnou činností, budou jaksi dál fungovat, ale jakoby součást tedy toho sítě, té sítě Evropského veřejného žalobce. A v rámci jeho koordinace. A to, co budou prevádět, bude činnost na nebo ta, ta jejich činnost bude mít evropský dopad, celoevropský dopad. Bude to daleko mít větší působnost, bude to umožní, umožní vlastně jejich práce překonat tu stávající fragmentaci. Tolik asi, co mohu v tuto chvíli za dvě minuty říci o EPO, ale jsem mm, připraven e, pohovořit třeba na nějakém speciálním setkání na toto téma, třeba na téma prezentace toho návrhu z června. Já jsem vám k dispozici a Madame Lebaj, která se této věci věnuje taky. Co se týče nařízení 1073, já to vidím pozitivně. Já si myslím, že je čas toto schválit parlamentu, myslím, již jaksi v dohledné době schválí. Ono nám to hodně pomůže, bude to transparentnější, bude to lepší. A my už se již nyní od 1. února tohoto roku snažíme eh, připravit. Takže si myslím, že nebudu muset nic tak dalece měnit, co se týče procedur OLAFu, protože my už je měníme svědomím tedy, jak e, bude zřejmě vypadat ten schválený text. Já jsem zmínil pouze kombinovaný dopad celé řady aspektů. Za prvé nárůst nápadu, za druhé snížení lidských zdrojů, nikoli finančních prostředků, ale počtu zaměstnanců. A já i když dostanu peníze navíc, tak nemohu najmout lidi navíc. Tak to je, protože to, to, tak to vyplývá z rozpočtu. Více výkaznictví a žádné pravomoci navíc eh, v oblasti vyšetřování. Takže podle toho, jaký je název tohoto slyšení, to znamená, neda, eh, jaksi dopady Eh, těchto kombinovaných efektů prostě, no tak některé tyto efekty, eh, když se skombinují, tak eh, prostě mají velký dopad a mají i negativní dopad. To znamená snižování počtu zaměstnanců, nárůst nápadů, omezené pravomoci, více administrativní práce. No tak to prostě bude mít negativní dopad na investigativní kapacity nebo na prostě kapacity vyšetřování. Samozřejmě my se budeme snažit pracovat dál maximálně v mezích našich možností. Jak si to je můj, jako jestliže jsem tázán na svůj názor, tak takový je můj názor. Potom další otázky. Někdo se ptal, jak je možné, že je větší nápad, jestliže no- notifikací PIV ubývá. To jsou dvě věci. Notifikace PIV, to jsou zprávy, které každým rokem každý členský stát z vlastní iniciativy předává ohledně podezření z trestné činnosti nebo podvodů. E, a to jsou tedy od členských států informace, které my jak si zpracováváme. To nijak nesouvisí se s vyšetřovacími kapacitami OLAFu. To jsou prostě jenom zprávy o tom, kde členské státy mají podezření. Když říkám, že je nárůst e, hlášení nebo, nebo oznámení, tak tam mám na mysli oznámení od evropských institucí, od členských států, jejich orgánů, vládních, policejních, soudních orgánů, auditorských a podobně. A, a ti tedy nás žádají, abychom zahájili šetření. A dále pak jsou to Eh, in, oznámení od soukromých osob, firem, uvnitř Unie nebo mimo, které nám mohou oznámit tedy nějaké mm, mm, podezření na páchání trestné činnosti. Každý rok těch informací a oznámení dostáváme víc a letos je to plus 30%, a to je hodně. A já bych řekl, že to je dobrá věc. Je to vidět, že Olaf je, jak si vstupuje více do povědomí vy, eh, a požívá větší důvěry. Když analyzujeme tyto informace, tak skutečně to zaznamenáváme a psali jsme to ve výroční zprávě, že máme méně informací od institucí a více informací od soukromých subjektů. Čili ten nárůst oznámení, to jsou většinou soukromé subjekty, které nám je hlásí. A to, o čem se vypovídá, my to budeme analyzovat a, a podáme o tom zprávu. A neexistuje souvislost mezi tím, co členský stát dělá doma a informacemi, které dostává OLAF přímo. V některých případech lidé třeba tak dalece nedůvěřují svým národním orgánům a e, podají oznámení nám. V jiných případech národní orgány se obrací na nás, protože říkají, že ta trestná činnost zdaleka přesahuje jejich kompetence a chtějí od nás pomoc a to je naše práce, to je v pořádku. A já to říkám na všech setkání a říkám to i členským státům, že podporuji, ať, ať nám dávají co nejvíc těch oznámení, protože nejde o to, že bychom chtěli více informací ale je potřeba posílit spolupráci mezi institucemi a orgány v rámci Unie. A to mě vede taky k otázce, kterou zmínil pan Skilakakis, to jediný, kterého tady jmenuji, já se omlouvám, to asi ten mluvil poslední. A sice jak je možné, že Olaf eh, realizuje malou část svého vyšetřování z vlastní iniciativy. Ano, je to tak. Ale od roku 70, ne, podle nařízení 1073 je to prostě nějakým způsobem dané a tam je řečeno, že já mám zahájit vyšetřování, pokud mám dostatečně závažné podezření. 3S sufficiently sus, uh, serious suspicion, čili pokud bych byl to bral opravdu doslova, tak bych žádné vyšetřování nikdy nezahájil, protože e, to, to bych to jenom otevřel a zavřel, ale to stíhání. Ale podle toho nového nařízení 1073 se jedno S zmizelo, takže musí tam být jenom dostatečné podezření, nemusí být dostatečně závažné podezření. Tedy sufficient suspicion ale přesto máme 1300 inform- nebo oznámení za rok. Já nejsem proti snižování zaměstnanců a proti všemu tomu, co tady zaznělo. A můžu klidně, ale obávám se, že pak nebudu mít kapacity na to, abych jak si chodil a scháněl iniciativy z vlastní iniciativy. Do 1. února průměrná doba pro rozhodnutí zda o zahájit šetření bylo 7 měsíců a teď je to 1,1 desetina měsíce, čili zvýšila se kapacita především taky díky nařízení 1073, čili my dneska jsme schopni eh, díky změnám v eh, postupech E, opravdu jak si fungovat efektivně, lidi pracují tvrdě, daří se, ale nemám volné lidi na to, aby obcházeli Evropu a hledali nějaké případy. Já opravdu nejsem žádný Edgar Hoover Evropské unie, já bych rád, ale nikdy jsem o tom ani nesnil. Já zaprvé asi na to nemám povahu, ale to není jediné. Nemám na to lidi hlavně, a nemám na, proto pravomoc, právní základ a pokud po mně budete chtít, tak já budu rád, jak si vyšetřovat z vlastní iniciativy. A já, jak si třeba o operace s filtrovatými agenty a podobně. Já bych rád třeba měl pravomoc hm, nahlížet do bankovních účtů. To je naprosto základní věc, kterou já nemám každém případě my e, zahajujeme vyšetřování z vlastní iniciativy, tehdy, kdy máme podezření a že na národní úrovni to neřeší, ale třeba se o tom píše v novinách. My čteme noviny, někdy vy nám ty noviny pošlete, někdy je čteme, i když nám je nepošlete, někdy vyplynou z parlamentních otázek a a pak to kontrolujeme na národní úrovni. A když vidíme, že se tam nic neřeší, tak občas nějaké vyšetřování zahájíme z vlastní iniciativy. Ale musíme se stále držet toho právního základu v mezích zdrojů, které máme, což znamená, že to je tedy poměrně malé procento naší činnosti. V každém případě si myslím, pokud Olaf pracuje dobře a my se snažíme, a pokud Olaf dokáže e, reagovat v rozumné lhůtě, i s menšími lidskými zdroji, myslím si, že lidé i instituce, jestliže nás budou vnímat ne jako kazisvěty, ale jako takový, tu, takový ten poslední záchranu. Tak budeme mít více informací, ne nutně co do kvantity, ale rozhodně co do kvantity budeme schopni naši práci dělat dobře. Efektivní boj s korupcí a s podvody v členských státech a, a mezi institucemi, to je týmová práce. To není jenom OLAF. My členské státy, to není jenom o tom, že členské státy čekají na instrukce od institucí a naopak je to prostě společná práce. Jestliže se k nám informace dostanou rychle, bez strachu, s důvěrou, tak eh, když, když eh, se podělíme o tu práci, tak každý z nás v mezích samozřejmě svých eh, kapacit a pravomocí, ti, kteří pracují a, a, a mají tedy, řeší ty konkrétní případy a sdílejí společné hodnoty a důvěru, tak já to vidím optimisticky a myslím, že budeme moci pracovat dobře. Ještě poslední dvě věci. Co se týče směrnice o trestním stíhání, a co se týče toho právního základu, ano, my si myslíme, že článek 325 To je samozřejmě problematika právních služeb, ale máme Lisabonskou smlouvu. Mimochodem, to, co my děláme, se neliší od toho, co již existuje na úrovni úmluvy, což byla úmluva z roku 95 o ochraně finančních zájmů Evropského společenství, které sice nepodepsali všichni, ale teď, jak se tomu eh, říká v žarbo, žargonu komise, my to teď Lisabonujeme a tedy eh, upravujeme to podle Lisabonské smlouvy, a finanční zájmy Evropské unie už nepatří do třetího pilíře, ale do mm, práva Evropské unie a závazku každého členského státu. Tolik tedy k právnímu základu, ale to jistě může být bohatá diskuse, ale bylo by taky důležité si o tom pohovořit. My všichni chápeme mm, to, to novou situaci po přijetí Lisabonské smlouvy i v oblasti justice, protože jsme nebyli zvyklí, aby justice patřila eh, jaksi do pravomocí, do kompetencí Unie. A teď ještě co se týče toho minima, jak říkal pan Diank, minimální sankce. Buďme opatrní. My jsme nikdy nepožadovali, aby existovaly minimální tresty nebo aby byli odsuzováni pachatele k minimálním trestům. V žádném případě. To je možná to nedorozumění. Já nevím, jak to říct anglicky, ale minimální sankce ze zákona, to znamená samozřejmě při rozsudku může na základě skutkových okolností být trest udělený třeba nižší nebo větší. A vím, že některé členské státy třeba to nemají zatím, nebo to některé nemají, některé nemnohé členské státy. Pro ně to bude nové. Ale pokud se jedná o evropské prostředky, nikoli nizozemské nebo německé nebo italské, ale prostě peníze nás všech, když v některých zemích eh, jsou ty, mm, se dostanou pod nějaký práh, to minimum, které my navrhujeme, je 6 měsíců a v konkrétním v případě konkrétního rozsudku to může být i méně. To si myslím, že není zase nějaká revoluce. A to, to by snad mělo jít prosadit. A poslední, od zást, otázka od zástupce zelených. My se snažíme. Já si nemyslím, že mícháme pašování cigaret a, a padělání cigaret. My tu nejsme od toho, abychom ochraňovaly nějaké obchodní zájmy, které samozřejmě mají být respektovány. Ale my jsme kompetentní pro ochranu finančních zájmů Unie. A to poškozuje jak podloudnictví, tak padělání. Hovoříte o tabáku, ano. Vidíme, že v této oblasti je to propojené. Eh, podloudnictví nebo pašování cigaret, nebo to znamená třeba eh, cigarety neoznačené nebo mohou být také padělané. A nebo to mohou být originální původní cigarety velkých značek, které nejsou padělané jako takové, ale ilegálně dovezené. Čili máme tři typy tedy těch podvodů a všemi třemi se zabýváme. Je to vlastně jedna skupina, ať už se jedná o podloudnictví, o, nebo o padělání, a nebo čili buď, že se z nich nezaplatí daň, nebo jsou to uh, padělané cigarety, z toho anebo potom cigarety neznačkové, které jsou tedy ilegálně dovážené do Unie. Děkuji. Merci. Eh, Děkuji mnohokrát, pane Kesslere. Eh, tady byly ještě dvě přesné otázky ze strany paní Gressler. Ona se ptala, jaký byl rozsudek v případu té korupce, kterou jste uvedl v Bulharsku a v Německu a potom tady ještě zazněl dotaz, jaký je váš postoj vůči korupci, kde dochází ke smíšenému financování, čili evropských a vnitrostátních prostředků. Jaký je váš přístup k tomuto druhu podvodu? Ano, a otázku paní Gresle. Já, když jsem si přečetl zprávy, tak v Německu došlo k odsouzení pachatelů a subjekty v Bulharsku dostali, tedy tento pachatel dostal za mnoho trestných činů 12 let a před několika let dny to šlo k odvolacímu soudu, k vrchnímu soudu. Takže pravděpodobně to půjde ještě k vrchnímu soudu, nejvyššímu soudu, takže tam byl ten může být tento člověk osvobozen, takže ještě nevíme. Není vůbec důležité, zdali se jedná o Bulharsko nebo Německo. Já jsem tady pouze chtěl vlastně ukázat, že existují velké rozdíly. A, a pravomoc Olafu, tak jestliže se to týká jednoho procenta, jestliže je někde jedno procento evropských peněz v nějakém projektu, pak je OLAF pravomocný. A e, vlastně mu tento případ e, připadne. A to se týká také úřadu Evropského veřejného žalobce a tak také se to týká implementace směrnice. Jde o to, že v každém členském státu pokud bude e, směrnice o hmotném právu schválená, pak dojde k nějaké korupci v rámci výběrového řízení a tam nebudou žádné evropské peníze, pak toto bude řešit Národní soud v každém členském státu. Ovšem, jestliže by tady bylo 0,1 evropských peněz, pak toto bude řešit e, Národní soud, ale bude to harmonizované potom naší směrnicí. To znamená, že na jeden trestný čin se mohou vztahovat dvě různé judikatury a také eh, vlastně jsou tady různé právní předpisy. Dnes to není příliš odlišné, protože eh, je toto závazné v důsledku umluvy, kterou chceme nyní lisabonizovat, takže také musí eh, vnitrostátní právní systém rozeznávat narušení eh, finančních zájmů EU. To znamená, my máme trestní čin a potom máme trestní čin 600 bis což je narušení eh, finančních eh, zájmů Unie. To není nic revolučního, protože tady se jedná, zájmy, které jsou v sáce, jsou jiné a jedná se o evropské zájmy a proto potřebujeme harmonizovanou ochranu. Jinak já vám říkám, možná, že bych to neměl říkat, ale stejně to řeknu, mus, možná, že by došlo k jisté tendenci v některých členských státech, že se řekne, a to jsou evropské peníze. Takže i když je zneužijeme, tak to není žádný velký problém. To znamená, že musí být evropské peníze chráněny na evropské úrovni a ne na národní úrovni, protože ne všechny členské státy tyto peníze chrání dostatečně. Děkuji mnohokrát. Tady mám ještě žádost o slovo ze sálu. Madam, prosím pěkně, Eh, kdybyste se laskavě představila a potom eh, můžete přednést svůj příspěvek. Děkuji mnohokrát za pozvání. Já se jmenuji Stella Veliky, já jsem fyzička, informatička, jsem evropskou občankou a mám nesmírný zájem na této konferenci. Eh, já se domnívám, že tady máme Olaf, který já znám spíše podle jména a podle knih, ale že je to spíše spolitizovaná organizace než něco účinného. A pro mě eh, institut evropského žal, veřejného žalobce mi bere mou státní nezávislost, protože tady budeme mít jednoho žalobce nad druhým žalobcem, který bude rozhodovat či spochybňovat rozhodnutí mého vnitrostátního žalobce a to mi nahání trochu strach. Já se domnívám, že vzhledem k tomu, že již existuje OLAF, který má zkušenosti v boji proti korupci, že v každé zemi přece existuje zemi z každé země, která potírá, která stojí v čele institucí, která, které potírají korupci i v exkomunistických státech, kteří jsou experti proti korupci a tam jistě existuje všude osoba za OLAF, která by Eh, mohla vést přeci toto šetření a která by měla tím pádem i vel, která by mohla velkou pomocí pro OLAF tím, že by spolupracovala s Interpolem, s policií, eh, která vede toto šetření, místo aby se zaváděla nová instituce Evropského veřejného žalobce, Bůh ví, co to bude zase nová instituce, člověk nebude pomalu vědět, co dělá. A poslední věc, to je příklad. V exkomunistických státech vždy jsou ty též osoby, které řídí stejné firmy, stejné společnosti či nové společnosti, eh, které eh, jsou eh, spojeny s evropskými fondy a OLAF by jistě mohl se spojit s vnitrostátními institucemi a mohl by trestat tyto společnosti. Děkuji bardzo. Myślę, že v druhé části. Děkuji mnohokrát. Domnívám se, že pakliže druhou část našeho, pakliže jsme u Možná, že bychom odpověděli také na tuto vaši otázku až po ukončení druhé části našeho slyšení. On... Eh, pan Jorge Spina Ramos eh, teď pohovoří Žanu Nys a Jorge Espinal Ramos z Lucemburku a ze Španělska. Ale než vám dám slovo, chtěla aby zabrat głos, bo bylo eh, kilka... Než dostanu než dám slovo těmto dvou řečníkům, dovolím si dát ještě slovo paní Metrmajerové, protože i na ní byly zneseny dotazy. Děkuji vám. Jsem ráda, že mohu reagovat na některé velice důležité otázky. Za prvé, pokud se týče úřadu Evropského veřejného žalobce, já bych chtěla eh, zde vyjádřit náš názor na vznik tohoto úřadu. Když my jsme hodnotili situaci, tak se nám zdálo, že zřízení tohoto úřadu bude skvělou možností, jak posílit eh, legislativu proti podvodům a korupci nejenom na evropské úrovni, ale také pokud se týče Rady Evropy a tak dále, jak o tom hovořil pan Zeste Jong. My jsme přesvědčeni o tom, že celá, eh, že počet domácích podvodů se také zvýší, to znamená, jestli, že budou také stíhány, jestliže je bude stíhat úřad Evropského veřejného žalobce. Proto tento úřad podporujeme. A pokud se týče Eh, pochybností dámy, která hovořila přede mnou, tak my se nedomníváme, že tyto podvody nejsou stíhany efektivně, protože státní zastupitelství, národní úřady někdy jsou, mají velkou potíž řešit tyto otázky a právě proto je neřeší. A to je to, co se musí řešit na regionální úrovni a také včasné odsuzování je nyní omezené. Jestliže za to zodpovídají pouze národní státní zastupitelství. To znamená, tím chybějícím článkem je účinný úřad evropského žalobce, který bude mít také příslušné pravomoce řešit tyto případy. A co je také důležité, nesmíme to zaměňovat za národní případy, protože dojde, pak by došlo k velkému boji. Je, až budou kompetence jasné, pak to bude dobrá kompetence kombinace, ze které budeme moci těšit všichni. A také jde o to, aby tento úřad také koordinoval eh, práci eh, národních eh, zastupitelství, aby tady také působil OLAF a Eurojust. Až vznikne úřad veřejného žalobce, pak by také měl dostat komplexní mandát, který by se neza, neobsahoval pouze mandát na evropské úrovni, ale také by se zabýval potom trest, přeshraničními trestnými činy. Takže to je asi všechno k úřadu veřejného evropského žalobce. My na této záležitosti budeme pracovat. Dále budeme také zpracovat analýzy vztahu s dalšími mezinárodními předpisy a umluvami a také vám poskytneme více informací v následujícím období. Ale myslím si, že máme před sebou ještě celá léta diskusí a na to jsme připraveni. A nyní chci reagovat na paní Gressle která se ptala na komplexní webovou stránku, kde by se zveřejňovali příjemci. Já souhlasím s paní Gresle, že to, co máme nyní, to jsou pouze hřbitovy informací z celé Evropy, protože každý národní stát má svou vlastní národní stránku příjemců evropských fondů. Některé země to dělají velice dobře. My nechceme podkopávat jejich úsilí, ale jediným problémem jsou země, kde to neberou až příliš vážně. Oni neaktualizují informace a informace je k dispozici pouze v příslušném jazyce. Pro eh, protože ne všechny stránky jsou přeložené do angličtiny. Takže to, co se musí stát, na co jste se ptala, že buď to Evropská unie se toho ujme a vytvoří uh, takovou kom, kom, komplexní eh, k rekapitulaci eh, těchto informací, nebo to může dělat také občanská společnost. Ale potom bude eh, muset občanská společnost muset najít určitého dárce, který to bude financovat. Takže to by vyžadovalo obrovskou práci na straně občanské společnosti, která se dá těžko zaplatit. A když by to dělala EU, pak by to bylo snažší, protože oni všichni tyto informace mají k poruce. E, již jsme o tom dlouho diskutuje, my jsme se tady trošku zasekli a doufám, že tato diskuse se opět obnoví. A potom otázka pana Sulikakise pokud se týče barometru. Transparency International vydává každý rok mezinárodní barometr což je průzkum veřejného mínění, kde se ptáme občanů otázky, jako například zaplatil jste úplatek v posledních 12 měsících, co se do, myslíte, o tom, zdali vaše vláda eh, dobře bojuje s korupcí a tak dále. A tady ty výsledky jsou šokující. Většina občanů EU Eh, tam v zemích, kde jsme udělali průzkum veřejného mínění, tak občané říkají, že nejsou přesvědčeni o tom, že vlády správně bojují s korupcí a s podvody a eh, pokud se to týče také regionálních institucí, pak se tady vyjadřuje stejná kritika. Proto my musíme obnovit důvěru v instituce v oblasti boje proti korupci a podvodům, především v souvislosti s evropskými fondy. Děkuji. Děkuji bardzo, paní eh, Děkuji vám mnohokrát, paní Mittelmajerová. A nyní má slovo pan Jean Nys z Lucemburska. Děkuji vám za to, že jsem dostal slovo já budu hovořit anglicky, o což jsem byl požádán a pokusím se opravdu ze všech sil. V sobotu eh, mi bylo řečeno, že bych mohl použít také PowerPoint, ale to nebudu dělat, ale vlastně schůze již měla dávno skončit, takže já e, budu hovořit stručně, budu hovořit o třech iniciativách komise, které nejsou příliš aktuální. Tyto iniciativy trvají již roka půl. Já budu nyní hovořit e, za sebe, tedy za lucemburského občana. Pokud se týče uh, organ, eh, pro ochrany PIF, to znamená ochrana finančních zájmů Evropské unie, tak tady bych se chtěl zmínit o dvou aspektech což je problém národního hmotného práva a potom eh, také vzájemná pomoc. A v této souvislosti vám řeknu něco co není překvapivé, Lucembursko je jedním ze zakládajících států a my máme, my jsme transponovali všechny úmluvy a veškeré předpisy na evropské úrovni a máme tedy e, e, jednotlivé sankce, které se týkají například odnětí svobody a také se to týká peněžních trestů až do 30 tisíc eur. Co je ještě důležitější, je to, že e, vždy po otázka e, porušování finančních zájmů Unie e, je také predikativní trestný čin vůči praní špinavých peněz. Já musím říci, proč vám toto říkám. Já bych vám chtěl ukázat, že z našeho hlediska další eh, trestání a stíhání nebude další přidanou hodnotou, protože my zatím jsme se nesetkali s žádnými problémy ani z hlediska PIV, ani z hlediska vzájemné právní pomoci. Vzájemná právní pomoc to je iniciativa v rámci úmluvy PIF. Já bych vám chtěl říci, že jsme problémy někdy měli, ale tyto problémy nebyly právní problémy a já jsem také hovořil před několika lety ve výboru Libe a tam jsme hovořili o stejných věcech jako dnes. Jestliže máme problémy, pak 99 problém, procent problémů jsou praktické problémy. Nehovoříme společným jazykem. je, eh, já například nedokážu přečíst překlad nebo nebohu najít eh, telefonní číslo. Eh, to nejsou právní problémy, ty nevyřeší nová legislativa, ale nový praktický přístup. Ale já také si vážím práce Eurojustu a také Evropské sítě pro trestnou činnost. A já mám text, který byl distribuován, ten si můžete přečíst. Já eh, tady chci také říci, že my jako Lucembursko vždy také reagujeme na zasílané žádosti. A potom já chci hovořit za praktiky. My dostáváme asi 400 a 500 žádostí o vzájemnou právní pomoc a ty předáváme příslušným úřadům. Stále více vidíme, že praktici se těžko prokousávají stále větším množstvím nových textů. Bylo by lepší, kdybychom měli jeden text o vzájemné právní pomoci. Legislativec, legi, vy zákonodárci vypracováváte stále nové texty a pro praktika je to těžké. Já si vzpomínám na Evropský důkazní rozkaz. Tam bylo napsáno, že tento důkaz byl eh, eh, ve formě jednoho textu, ale nyní se k tomu neustále něco přidává. To znamená, že soudci eh, a také nízké instance nejsou specializované na vzájemnou právní pomoc a právě na té nízké úrovni to bude pro praktiky a soudce velice složité. Takže já jsem pro praktický postup a také pro jednu verzi textu. A tady zde se stále hovořilo o Olafu, Olafu. A já plně souhlasím s ředitelem Kesslerem. Je celá řada eh, věcí, které se podařilo skvěle vyřešit a nyní tady nevíme přesně, jaký, jaké postavení má Olaf a komise. Ty, tyto otázky nám ukazují, že potřebujeme nové vyjasnění legislativy a nebo možná novou legislativu. Eurojust to je subjekt, který zatím není dostatečně využíván a zatím toto nebylo implementováno v jednotlivých členských státech. My jako Lucemburčané eh, Eurojust, s Eurojustem velice dobře spolupracujeme. Ovšem, je velice těžké, aby také Eurojust sám zahajoval řízení. A zatím to je eh, všechno pozitivně je nahlíženo a my, my bychom neměli dát možnost Eurojustu, aby změnili například rozhodnutí vnitrostátních soudních orgánů. A také dnes se diskutovalo o evropském žalobci a já se domnívám, že to by nemělo souviset Eurojustem. Eurojust by měl plnit svoje vlastní dosavadní funkce a měl by vzniknout nový úřad evropského žalobce. Pan Kessler o tom také hovořil, jak by to všechno mohlo vzniknout. A tady se také hovořilo o decentralizovaném evropském žalobci. Já s vámi v tomto nesouhlasím, když jste řekl, že státní zástupci v jednotlivých členských státech nejsou pro evropského žalobce, ale tento úřad musí vzniknout tak, aby respektoval eh, jednotlivé rozsudky a také jednotlivé státní eh, zastupitelství. Tento úřad by veřejného evropského žalobce by neměl být rozsáhlý, měl by také spolupracovat s národními zastupitelstvy. Nejdůležitější bodem podle mého názoru je iniciativa v boji proti korupci. My všichni víme, že korupce není vnímána všemi jako trestní eh, chování, ale my víme, kolik korupce stojí z národní ekonomiky. Já jsem si v novinách přečetl, že komise hovoří o celkové zprávě o korupci v rámci EU. Proč ne? Ale pozor, existují několik málo členských států, A já například, když k vám hovořím, tak eh, mohu říct, že já jsem, eh, že my v Lucembursku máme různé orgány, a také vlastně dochází k, k multiplikaci hodnocení. Uh, a jestliže pořád jenom děláme hodnocení, pak e, neprovádíme opravdu účinnou činnost. Hodnocení není špatná věc, ale hodnocení nesmí být příliš velkým pracovním břemenem. A na závěr dvě slova nakonec. Zatím se o tom dnes nediskutovalo. A to je důležitá role e, finanční unie e, jednotky odboru e, vlastně rozsvědky. A nedávno se tato skupina sešla v Paříži a Tady se diskutovalo o doporučeních eh, v boji proti korupci a byl také v Paříži schválen dokument, který zakládá právě tuto finanční rozvědku. A potom také byl schválena eh, bílá kniha o znovu získání finančních prostředků. Právě tyto eh, rozvědky či odbory jsou orgány, které dostávají informace a mohou korupci řešit. Například, jestliže se budou eh, převádět podvodně získané finanční prostředky, pak právě odbory FIU o tom dostanou informace jako první. Dále se tady také hovoří o financování politických stran, které musí být transparentní a další záležitosti. Zákonodárce by měl být odvážný a měl by vyčistit svou vlast, svůj vlastní stůl a měl by také zatočit s výsadami a imunitami, které často eh, chrání vlastně sami sebe. Děkuji vám za pozornost a těším se na další diskusi. Merci, monsieur. Děkuji. A nyní chci pozvat pana Jorge Espinera Moze, aby se k nám tady připojil a pohovořil zase o mm, mm, té nedávné iniciativě eh, komise z pohledu eh, z té generálního státního zástupce Španělska. Bonjour. Thank you very much uh, for the floor. Um, must... Děkuji za slovo. Je mi potěšením eh, eh, mě osobně i jménem eh, generálního státního zástupce Španělska, že mám příležitost tady před vámi vystoupit a pohovořit o zkušenostech, které máme s tématy, o kterých je dnes řeč. Bylo mi řečeno, abych mluvil anglicky, tak nebudu mluvit španělsky, taky mi bylo řečeno, abych si přinesl PowerPointovou prezentaci, což jsem učinil. Já jsem eh, disciplinovaný jako prokurátor a jen jsem to snad neposlal včas, aby to mohlo být zahrnuto do publikací, které byly distribuovány, ale doufám, že to bude aspoň na webové stránce, takže když to budete potřebovat, tak to tam určitě najdete. Velmi stručně se s vámi podělím o pár myšlenek co se týče trestné činnosti proti finančním zájmům Evropské unie ve Španělsku, ale neomezím se jenom na to, co my děláme, protože jak to vidím z pohledu eh, španělského státního zastupitelství, nelze hovořit o eh, piv eh, trestné činnosti a nevidět to v té hm, komplexní dimenzi boje proti tomuto typu kriminality. Takže my máme celou řadu vnitrostátních iniciativ, nebudu zacházet do podrobností. Každopádně snažíme se zlepšovat náš systém, jak z hlediska e, struktur, tak z hlediska mm, e, legislativního a sledujeme vývoj na úrovni Evropské unie, protože jedině tímto komplexním postupem můžeme dosáhnout pokroku eh, tedy v výsledcích naší práce. Vývoj, ke kterému došlo v rámci státního zastupitelství, eh, my jsme maximálně usilovali o zlepšení specializace jednotlivých prokurátorů a snažili jsme se, aby každý jednotlivý španělský prokurátor byl informovaný o tom, co je OLAF, co dělá, co znamená chránit finanční zájmy Evropské unie, ale mm, nemůžeme to považovat za hotovou věc. Máme příliš mnoho soudců, příliš mnoho státních zástupců a nevím, kolik z nich je schopno přesně říci, co dělá OLAF, co je OLAF a podobně. Čili na tom stále pracujeme. A co se týče strukturálních aspektů, ještě stručně vysvětlím, co děláme na úrovni úřadu pro stíhání korupce eh, na státním zastupitelství z toho pohledu Evropské unie. My jsme podepsali memorandum o porozumění s OLAFem v roce 2008 a v praxi jsme nezaznamenali žádný problém s akceptováním toho, že ten um, materiál, vyšetřovací materiál, který jsme dostali v případě trestných, trestních eh, vyšetřování eh, při využití eh, nařízení 1073 a několikrát jsme taky nabídli zase Olafu možnost, aby se zúčastnil jako vedlejší účastník trestního stíhání. Toto je tedy naše hlavní struktura boje s korupcí na úrovni státního zastupitelství. Je to specializované státní zastupitelství se 16 prokurátory, mm, někteří jsou delegovaní do jiných mm, částí Španělska a hlavní rozdíl v porovnání s jinými státními zastupci je, že máme nejenom policejní jednotky, ale jednotky složené z auditorů eh, a eh, finančních eh, daňových agentur. A tímto způsobem vlastně společně dokážeme rozkrýt celou řadu mm, případů, mm, které jsou jaksi složitější. Co se týče územní struktury, Spolupracujeme nejenom s těmi 16 státními zástupci na centrální úrovni, kteří tedy mají působnost na celém území Španělska, ale také máme jmenované delegované zástupce podle potřeb v některých eh, částech Španělska v souvislosti s organi- tam, kde je organizovaný zločin intenzivnější a tito delegovaní zástupci vlastně eh, podlehají jak místním státním zástupcům v Barceloně, Malaze, Sevilie a tak dále. A současně v případě, že potřebujeme jejich pomoc, tak také patří pod e, úřad e, toho protikorupčního státního zástupce, což je velice flexibilní a efektivní řešení. Samozřejmě narážíme na celou řadu problémů, Nedá se říci, že by výsledek byl zcela uspokojivý a některé problémy, na které v praxi narážíme, v tom souhlasím s kolegou z Lucemburska, jsou často problémy praktické a ne právní. Nemáme dostatečný follow-up, eh, nedostatečné spolehlivé statistiky. A co se týče monitorování případů, ono moc nepomáhá to, že ve Španělsku je systém takový, že máme vyšetřující soudce, takže ne každý případ jde cestou eh, státních zástupců a může to rovnou být eh, jaksi přiděleno vyšetřujícím soudcům a to se týká i v případě E, trestné činnosti, kdy je někdy trošku složité ta spolupráce mezi vyšetřujícím soudcem a státním zástupcem. Ale i z čistě pohledu e, státního zástupce, nebo úřadu státního zástupce, je e, těžké, jak si, aby 2300 státních zástupců, kteří nejsou specializovaní na tuto problematiku, aby byli dostatečně schopni tedy monitorovat všechny tyto případy a informovat nás o jejich vývoji a podobně. Narazili jsme na problémy, když nám Olaf pošle nějaký případ, je tam krátká lhuta, mezinárodní případy vyžadují Eh, daleko delší lhuty, to je veliký problém, protože často to bývají rozsáhlé případy a často nebo někdy hrozí, že správní řízení, které zahájí OLAF, je zneužité vlastně jako varování pro některé podezřelé, kteří potom Eh, znemožní eh, vlastně další vyšetřování. Takže potom je těžko, eh, těžko ty případy nějak dořešit. Proto se domníváme, že bez ohledu na to, kolik úsilí jsme věnovali zlepšování našich vnitrostátních struktur, potřebujeme spolupracovat taky na evropské úrovni s pomocí existujících nástrojů jako OLAF, Eurojust, jako koordinační orgán. Tak abychom postupně prosadili tu myšlenku, že hranice, které zmizely pro občany, zmizely bohužel i pro eh, jaksi pachatele trestné činnosti a měly by zmizet i pro eh, orgány činné v trestním řízení. A nad rámec již existujících orgánů je potřeba také sledovat vývoj nových možností a nových nástrojů, mimo jiné tedy ten antikorupční balíček, který byl prezentovaný Evropskou komisí, reforma OLAFu, o které tady byla dnes řeč, možnost využití trestního práva na evropské úrovni, jak uvedla komise, nebo Lisabonizace úmluvy PIV, formou směrnice. Co si myslíme, že jsou kroky správným směrem, aby došlo k pokroku. Také Eurojust eh, potřebuje zlepšit řadě oblastí. Za prvé, protože to příslušné rozhodnutí zatím nebylo plně implementováno všemi členskými státy. A za druhé, protože existují nové možnosti v rámci článku 87 SFUE, kteréž je také na vás rozhodnout. Zda jsou věci, které se dají zlepšit a regulovat v budoucnu tak, aby byly nové nástroje k dispozici. Co se nových nástrojů týče, úřad Evropského veřejného žalobce tady zazněl. Já jsem přesvědčení, že to je kvalitativní skok ku předu eh, v boji proti eh, trestným činům typu PIV. Mm, naše státní zastupitelství studuje tuto myšlenku a my jsme přesvědčeni o tom, že to představuje přidanou hodnotu, protože nám to umožní nejenom lépe pracovat, ale pracovat jinak v porovnání s těmi existujícími nástroji. Já jsem byl v podstatě šokovaný, když někdo říkal, že vnitrostátní prokurátoři jsou proti. Já to chápu naopak. Prokurátoři se, no, generální prokurátoři se schází minimálně dvakrát za rok na různých forech. Já jsem měl opakovaně příležitost za posledních šest let se těchto setkání zúčastnit. A můj pocit je přesně opačný. Tady je široká podpora myšlenky Evropského veřejného žalubce. Možná, že některé e, státy třeba se vyjádřily jinak, ale obecně tedy Ehm, veřejní žalobci v členských zemích jsou přesně opačného názoru. Stručně jsem zmínil jeden možný model, který považujeme za nejefektivnější z hlediska nákladového a současně z hlediska toho, aby evropský veřejný žalobce nepůsobil jako cizí element, který jak si vstupuje do národního systému, tak, tak aby ty jednotlivé případy potom byly předmětem eh, jaksi, eh, aby o nich rozhodovali národní soudy. Bude, měl by to být, měla by to být malá struktura, ta centrální, ale potom podle toho modelu, který já jsem ukazoval, třeba podle toho, jak funguje ve Španělsku ten systém, tedy v členských zemích, aby byli tedy zástupci, kteří budou nejlépe znát postupy, jazyk a tak dále a budou schopni ten daný případ před tím vnitrostátním soudem jaksi náležitě eh, řešit. A současně Eurojust musí soužít s úřadem Evropského veřejného žalobce. Nejde o to, aby Eurojust se proměnil ve veřejného žalobce, to má jiné pravomoci, jiné poslání, jiný, jiné pole působnosti, čili Eurojust i v budoucnu bude existovat. A jsem přesvědčený, že OLAF dostane pravomoc fungovat jako skutečná finanční policie pod záštitou Evropského veřejného žalobce. Tímto způsobem problém omezenosti na správní vyšetřování odpadne a bude možno využít veškeré zkušenosti a expertní znalosti OLAFu které eh, nazbíral za celá léta a budou tyto, tyto vědomosti a zkušenosti moci být v plném rozsahu využity. Jak říkal pan Kessler ve svém úvodním vystoupení, my jsme přesvědčeni, že je velice důležité eh, eh, učinit tento skok ku předu, jinak budeme modernizovat starou strukturu bez ohledu na to, jak dobře funguje, tak bude na nižší úrovni efektivnosti, než eh, jaké nové možnosti nám dává k dispozici Lisabonská smlouva. Takže děkuji za pozornost a jsem připraven odpovědět vaše otázky. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát, pane Ramosi. Vyslechli jsme si zástupce Lucemburska, pana Žana Tníse, prvního státního zástupce z Lucemburska a pana Ramose ze španělského státního zastupitelství. A teď můžeme zahájit debatu, pakliže někdo z vás má nějaký dotaz či příspěvek, pakliže ne, přeci jenom ano, ano, hlásí se pan Gajer, nejprve tedy pan Gajer a potom paní Gresle. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji panu Nízovi i panu Espinovi. Eh, já jsem se mnohé přiučil a jsem pozitivně překvapen, že obraz, který se šíří eh, v těchto chodbách o postojích eh, jednotlivých vnitrostátních státních zastupitelství je jiný. To mám velkou radost, že jsme to takto slyšeli. Z obou příspěvků jsem tedy úplně zcela nepochopil a prosím pěkně, abyste to doplnili. V čem spatřujete důvody pro to, že dodatečné stíhání na vnitrostátní úrovni je, se děje v tak nepatrné míře? My známe ze zpráv OLAFu počet případů, eh, kdy vnitrostátní eh, zastupitelství by eh, tedy žalují, ale těch bohužel, těch případů není tak tolik, jak bychom si přáli. Eh, pochopil jsem z vašich příspěvků, že problémy jsou. Pan Nýs ehm, zcela jasně poukázal na to, že v 99% to jsou praktické případy. Čili možná, že se zeptám trošku provokativně. Eh, je to snad způsobeno tím, že dostáváte zprávy Olafu v jazycích, kde je pouhou náhodou, že zrovna někdo v úřadě hovoří tím jazykem a proto s tím něco začne dělat? Eh, to by byl dost otřesný poznatek, pakliže by to byly problémy tohoto druhu. Pak bychom si museli zvážit, jak to můžeme vyřešit. Kde tedy spatřujete vy problémy jako praktikové přímo na místě se současnými případy OLAFu, které dostáváte z Bruselu, abyste s nimi něco dělali a co byste si do budoucna přáli, jak by to mělo pokračovat? A teď budu možná trochu zlý a sednu si na židli rady a řeknu, no dobře, vlastně já nechci místo evropského žalobce, Eh, moje úřady sice ano, ale já to nechci. Takže mám dvo, dvě možnosti, jak to mohu zablokovat. Za prvé, to bude otázka zastoupení eh, sedadel. Známe to z Evropské unie. Vy jste navrhl, eh, pardon, sídlo. Vy jste navrhl Lucembursko, no to se mi docela líbí, to je sympatické. To bych klidně podpořil, ale právě eh, jsme udělali naprosto strašlivé zkušenosti s úřadem pro evropský patent, protože se ucházela Paříž, Mnichov a Londýn a stejné články, eh, stejné státy Evropské unie, které nás vyzývají k šetření, to je právě eh, a teď se navrhuje Mnichov, Londýn, Paříž a to se tady nešetří, prostě vždyť nebude snadné dát peníze pro to k dispozici a zároveň nás žádat o úspory. Čili když nebudu chtít eh, evropského žalobce, eh, tak řeknu, kde má být to sídlo, pak to bude naprosto blokováno a když potom jednotlivým vnitrostátním úřadům dám na bedra i překlady, tak už se na evropské úrovně nebude dít vůbec nic. A to si rozhodně nepřejeme. Uh, a proto eh, si myslím, že je nezbytné prvořadě vyřešit otázku sídla. A to myslím naprosto vážně, nikoli polemicky. A druhá věc je vyřešit praktické problémy. Viděl jsem, že vám velice leželo na srdci eh, udržovat co možná nejlepší vztahy eh, mezi vnitrostátními zastupitelstvími a mez, promiňte, mezi vnitrostátními, mezi institucemi vnitrostátních žalobců a mezi evropskou úrovní. Co byste si tedy přáli, jak by měla vypadat dobrá spolupráce instituce Evropského veřejného žalobce a vnitrostátních orgánů, nebo jinak, kde jsou problémy se spolupr- ve spolupráci s OLAFem? Jsou to jazykové problémy, nebo snad OLAF dává zprávy, které mm, jaksi eh, se jaksi nepasují do vašich justičních postupů ve vašich respektivních státech. Tady by byl, bych rád, kdybych se dověděl k tomu něco víc. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane Gajere. A teď paní Gresle, prosím. Děkuji mnohokrát. Počty z Lucemburska, čili počty případů, které OLAF mezi lety 2006 a 2011 zprostředkoval Lucembursku a Španělsku. V Lucembursku to byly dva případy, z toho došlo k jednomu odsouzení pro Španělsko, to bylo 54 případů a došlo jenom k 9,3% zpracování, čili nemohu říci, že bych to shledávala tak velkolepým, takže bych se docela ráda dozvěděla od zástupce španělského eh, státního zastupitelství, čím to je. A teď Lucembursko. No jo, v Lucembursku už sedí velká spousta evropských úředníků, a je zajímavé tedy a podivné, že tam nedošlo vůbec k žádnému případu. Tedy já sama už jsem slyšela a vím, že u interních šetření OLAF tady velice zdrženlivý, co se týče eventuální šetření těchto úředníků v Lucembursku. Pak, když jsem pana Níse správně pochopila, tak bychom vlastně evropského zastupce vůbec nepotřebovali, evropského žalobce, protože máme vnitrostátní eh, zastupitelství, která fungují dobře. Sice se vám jeví myšlenka, veřejného žalobce zajímavá, ale otázka, co se potom stane s federálními strukturami, to bych si tedy ráda dozvěděla od španělského kolegy, eh, co on si myslí o národním státním žalobci. Když se podíváme do smlouvy článku 86 SF EU, je napsáno, že to vše má vycházet od Eurojustu. A my jsme do posud o Eurojustu vůbec nehovořili. Ani Olaf nehovoří o Eurojustu, jako by toto ustanovení Lisabonské smlouvy vůbec ne, pardon, smlouvy o založení Evropské unie vůbec neexistovalo. Jak to vypadá s finančními zájmy a co z vašeho pohledu je potřeba zlepšit? Já jsem učinila tu zkušenost, že když nefunguje vnitrostátní justiční instituce, tak nebude asi fungovat ani ta evropská, protože nelze slučovat dvě věci, které stejí, když jedna z nich nefunguje, to asi nemá smysl. Otázkou tedy je, jak se nám může podařit přimět jednotlivé eh, národní státní, jednotlivá národní státní zastupitelství, aby účinně pracovala. A pana Nýse se chci ještě zeptat. Eh, vy jste řekl, eh, zbavit se všech druhů imunit. Eh, když poslanec slyší slovo imunita, myslí na tu svou, ale musíme myslet také na imunitu úředníků, kteří mají zakotvenou imunitu ve svých respektivních statutech, stanovách. Co je vlastně důvodem pro to? Děkuji mnohokrát. Alors, si vous voulez, euh, takže mm, nejprve bych poprosil pana Níze o reakci a poté pana Ramose. Pane Nízi, máte slovo. Děkuji mnohokrát, eh, protože otázka byla položena německy, mohu odpovědět i německy, to snad ještě půjde. Otázky pana Gajera. Ano, spolupráce, kde spočívají problémů s Olafem. Několik tady problémů existuje, ale největší problém je dlouhá doba, než se předalo oznámení eh, národním úřadům. Neboť je velice složité zadat eh, domovní prohlídku, protože vlastně Olaf již předtím oznámil, ano, my se u vás zastavíme, uděláme domovní prohlídku a když přijde Lucemburčan, tak už je všechno pryč, protože ta doba varování znemožnila vlastně to, abychom udeřili z čistého nebe. Na to se zapomíná. A potom je tady ještě jiný problém. A tady je iniciativa velice zajímavá. A to je dodatečná hodnota. Tady to, co OLAF e, vyšetří, to musí mít platnost na celé evropské úrovni a nesmí se to spochybnit, neboť tady se vede nekonečná diskuse o tom, do jaké míry je důkaz přípustný. Jazyk není problém pro Lucemburčany, ale možná pro jiné země, které mají jenom jeden jazyk ale to je takový věcný problém, který se dá stejně vždy vyřešit. Když člověk chce, samozřejmě, když člověk chce. A nyní se dostávám k otázce paní Gresle jak eh, motivujeme justiční úředníky k práci. Buď to je, můžeme nabít byčem, ale to nepomůže, Nejdůležitější je samozřejmě motivace a sensibilizace také justičních orgánů, tak aby rozpoznali, že je nutné chránit evropské zájmy. A to se dělá již celá léta a také jsme se shodli na tom, že tak to v tom musíme pokračovat. Je nadále problém, že některé judikatury, justiční orgány to vůbec neuznávají a říkají potom, jo, to přišlo z Bruselu a to my neuznáváme. Také se hovoří o CEPOLu, což je orgán pro školení policie. A tady také chybí potom ta Evropská edukativní síť soudců, což je důležité také při vzdělávání soudců, tak abychom senzibilizovali soudce a státní zástupce právě v rámci těchto okolností. Je důležité, že soudci musí mít správné vzdělání, nejenom vyšetřovací soudci, ale především také soudci, kteří soudí, kteří vynášejí rozhodnutí, kteří také musí pochopit, jak velké existují problémy v oblasti ochrany finančních zájmů eh, Unie. Já jsem toho názoru, že evropského žalobce potřebujeme a také státní zástupci v jednotlivých členských státech E, s tím souhlasí. Před deseti lety byla situace úplně jiná, ale nyní státní národní zástupci se vznikem evropského žalobce souhlasí. To znamená, když e, e, bude existovat politická vůle, tak to dopadne dobře, jaké musí odpovídat rámcové podmínky z hlediska pravomocí. Uh, já já si myslím, že celá řada eh, národních orgánů je pro. To znamená, že by tady byl národní žalobce, který by měl také evropské pravomoci, ale o tom musí rozhodnout politici a o, tak, o tom se tady také hovoří dvě, e, dva případy a jedno odsouzení, to už je 50%, to není špatná věc. A to je otázka té plné sklenice či prázdné sklenice. Těch zbylých 50% se e, zpracovává, není to, nespadlo to pod stůl. Já chci však zde zdůraznit, že my máme také různé instituce u nás, ale také potřebujeme státní zastupitelství, eh, že tedy my másu máme soud, takže státní eh, evropský žalobce by k nám vlastně také patřil, protože to spolu souvisí. Ale eh, mnoho těchto případů případů jsou národními případy a používá se tady také vzájemná pomoc, potom také otázka imunit to je pro mě velice důležitá otázka. Také jsou tady také otázky evropských úředníků, poslanců se tento problém také týká, ale naši národní poslanci se zcela vzdali své imunity. Nemají žádnou imunitu mimo demokratické imunity, což se týká také činu v souvislosti s mandátem, ale opilý eh, po, eh, lucemburský poslanec eh, se dostane před soud stejně tak jako opilý lucemburský soudce či jiný lucemburský řádný občan. Děkuji. Uh, well, to uh, Děkuji bardzo panu. Děkuji mnohokrát panu Žanisovi, Nisovi. A jenom bych rád připojil, že v Lucembursku je přípustná poměrně vysoká hladina alkoholu v krvi, když se řídí automobil. To je jenom tak na okraj, 0,5 či 0,7 dokonce, 0,5, aha teď mi dovolte, abych dal slovo zástupci španělského státního zastupitelství panu Ramosovi. Prosím. Thanks for the floor. Um... Děkuji vám. Já bych chtěl reagovat na všechny připomínky společně protože tyto připomínky se týkaly víceméně stejného problému. Pokud se týče nízké efektivity na národní úrovni, tak tady musím říci, že samozřejmě ani nám se výsledky nelíbí. Jestliže bych měl popsat náš pocit, státního zastupitelství, tak to je frustrace. My jsme se velice snažili zlepšit struktury a pracovat efektivně, ale přesto máme pocit, že není všechno správně. Jedním z hlavních rysů těchto případů je přes nadnárodní rozměr ale eh, tento nadnárodní rozměr není přítomen ve všech případech. My máme často čisté národní případy a pak kdyby to bylo ve 100%, tak bychom evropského žalobce nepotřebovali. Ale vzhledem k tomu, že to tak není, že pachatelé si vyhledávají své soudní instituce po celé Evropě, což je také náš případ. Ale my nemůžeme posílat všechny tyto případy na náš protikorupční orgán, protože ten nemá takové pravomoci. To znamená, že my máme systém, který je založen na vyšetřujícím soudci a soudu a na to musíme myslet, když hovoříme speciálně o Španělsku, či konkrétně o Španělsku. A nedokážu přesně popsat důvody nízké účinnosti. My jsme tomu věnovali obrovské prostředky, mnohodně času, ale nevidíme výsledky. A proto se domníváme, že potřebujeme ještě něco dalšího, eventuálně na evropské úrovni, což by byl, dejme tomu, evropský žalobce. Tak by došlo k nové centralizaci, k nové evropské hierarchii a tak by se mohla situace zlepšit. My se snažíme zlepšit náš výkon. My jsme tak také začlenili do naší školící struktury OLAF a doufejme, že to časem přinese plody. Základní problém se stávajícím systémem je ten, že OLAF může dělat pouze správní šetření a OLAF často musí začít úplně na začátku. Takže my když dostaneme výsledky, tak eh, nevíme, zdali je úplně můžeme využít. Ale právě jestliže nějaký subjekt ví, že je vyšetřován, pak eh, vlastně my máme svázané ruce. Nemá smysl nařídit domovní prohlídku, jestliže někdo již 6 měsíců ví, že je vyšetřován Olafem. Pak nenajdete žádné dokumenty a určitě eh, soudce také být, mít problémy nařídit domovní prohlídku, když stejně ví, že víceméně příslušné dokumenty na místě nenajde. To je jeden z hlavních problémů, které máme se současným systémem. <coughs> A těchto problémů bychom se E, zřízením evropského žalobce žalo, zbavili, protože potom Olaf by vlastně byl tou finanční jednotkou. Národní e, zástupci by tady měly být začleněny do celého řestě, řetězce. Jestliže určité věci budou spadat do pravomoci evropského žalovce, tak by vlastně ten národní zástupce, zástupce by nasadil evropský klobouk a potom by jednal podle evropských pravomocí. E, potom by vždy záleželo na to, kdo má příslušné e, soudní pravomoce je jasné, že mohou tak, může také vzniknout jisté tření. A proto v modelu, který navrhujeme neformálně, tak tady vždy hovoříme o tom, že je nutné mít takovou soudní instanci, která by byla v souvislosti také eh, a také by spolupracovala s evropským žalobcem. Nešlo by o to, aby se evropský žalobce se státním zástupcem vždy dohadoval ad hoc to by bylo také, to by bylo nesprávné eh, z hlediska vnímání evropských občanů. Jestliže vznikne evropský žalobce, pak eh, musí pracovat jménem EU a musí mít plné pravomoce. Pokud se týče Eurojustu, tak tady byla zmíněna jedna složitá záležitost. Co říká, co myslí smlouva v souvislosti s Eurojustem? Tady máme jeden článek, který hovoří o ochraně finančních zájmů Unie eh, a kde se nehovoří o OLAFu, ale o Eurojustu a o Europolu. Já se domnívám, že jediným řešením je to, že musíme vycházet ze zkušeností Eurojustu, které mezi tím jako ústyční evropský orgán Eurojust nazbíral. To se týká také spolupráce mezi rovnými subjekty. Evropský žalobce by mohl eh, přímo pachatele zažalovat a proto oblast působností by byla jiná a pravděpodobně evropský žalobce nebude mít 27 různých zástupců. Ty členské státy, které by se nepřipojily k evropskému žalobci, pak tady máme nadále článek 85, který hovoří o ochraně finančních zájmů. A pak Olaf by mohl také eh, zde plnit svou úlohu a to by znamenalo, že by koordinoval eh, spolupráci mezi členskými státy, které budou zahrnuty pod evropským žalobcem a ostatními členskými státy, které se k evropskému žalobci nepřipojí. Takže tady je hodně témat, o kterých se ještě musí rozhodnout. Je důležité, abychom byli otevřeni vůči všem možnostem. A bohužel musím konstatovat, že například ve Španělsku stávající systém nefunguje dobře. Merci beaucoup. Merci. Děkuji. Paní Ramosi, tím se dostáváme na konec našeho slyšení. A poprosím tedy pana Gajera, jestli chce ještě na závěr si vzít slovo. Děkuji vám, pane předsedo, učiním tak velice rád. Za prvé bych rád konstatoval, a v tom mě ještě No, trochu mě udivilo to, co zaznělo v projevu řečníků. Toto je mnohojazyčný parlament a zadání na oba pány, že měli hovořit v angličtině, to není pravda. Eh, jinak bychom tady snad eh, neměli tolik tlumočníků. Eh, vždyť se jedná o velice specifickou terminologii a já bych rád poukázal na to, že kladu důraz na to, aby při slyšení na tomto výboru každý hovořil svou mateřštinou. E, dále jsme se ptali, zda řečníci jsou schopni rozpoznat podstatné deficity v předlohách, e, které nám poskytla Evropská komise. K tomu jsem, si ne, k tomu jsem se nedozvěděl nic. Nějakou podstatnou informaci o tom, že by komise vynechala něco, co je důležité, nebo kde by si přáli určitá doplnění, jsem neslyšel. Takže vycházím z toho, že to je rozumný dokument, na němž samozřejmě musíme ještě v detailu pracovat. E, naše bývalá předsedkyně e, Petra Štruková když se řekla, žádná předloha zákona nevyjde z parlamentu tak, jak tam přišla. A to platí i pro Evropský parlament. My se velice bedlivě budeme zaobírat návrhem Evropské komise a zapracujeme tam všechno, co jsme slyšeli. U Olafu jsem si vyslechla, teď budu trošku polemický, že chtějí více úře více personálu, méně výkaznictví a více možností dělat vlastní šetření. No tady bych rád byl býval se dověděl více informací, které jsem dostal od obou eh, pánů řečníků teď. Kde vidí OLAF zlepšení spolupráce mezi národními státními žalobci a kde musí evropské legislativní iniciativy posloužit k posílení tohoto nástroje spolupráce. Domnívám se, že když se podíváme na vnitrostátní státní zastupitelství a chceme, aby spolupracovali s evropským, tak je potřeba mít prostě vypracované nějaké standardy. To je jako výsledek z tohoto slyšení. To vlastně na to poukázali všichni zástupci Eh, státních zastupitelství. Tady neexistují eh, vůbec žádné výhrady vůči zřízení evropského žalobce, naopak ochota spolupracovat s touto institucí. Otázkou potom je, podle jakých standardů by to fungovalo a otázka jazyka. Když potom přístup prosazování eh, chceme nechat eh, na národních institucích, musíme tady mít určitou srovnatelnost a obávám se, že to nebude možné jinak než prostřednictvím zpráv či výkaznictví, ale třeba to nebude muset dělat OLAF. Eh, od Transparency International jsem si vyslechl, že tady máme stále ještě problém, co se týče transparentnosti. Samozřejmě je to v povaze věci, ale měli bychom se postarat o překonání právních překážek, které ještě na mnoha místech existují abychom odstranili neprůhlednost srovnatelné výkaznictví v boji proti korupci. Důležitá informace, kterou jsme dostali, důležitý podnět. Eh, Získal jsem řadu podnětů, nač je třeba dbát při diskusi a při formování rozhodnutí o zřizování evropského žalobce, například další vzdělávání eh, žalobců a soudců, Dále je důležité, abychom vyřešili otázky kompetencí a otázky postupů. Tady je jistě celá řada práce v detailu, ale jistě můžeme pomoci k zřízení velice účinného nástroje pro potírání korupce a podvodu a tady se velice těším na tuto práci a chtěl jsem poděkovat všem zpravodajům za jejich cenné příspěvky. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane Gajere, za váš precizní souhrn. Eh, se, teď bych tedy vám všem rád poděkoval za naše zasedání a těším se na příští.